Okay, good morning. Uh, Dobré ráno, myslím, že můžeme začít schůzi pod výboru pro lidská práva tím, že přijmeme pořád jednání pro dnešní dopoledne. Pokud nikdo nemá žádné námitky, považuji pořád jednání za přijatý. Nyní prohlášení předsedkyně. Včera několik z nás, a paní Lohpilde, pan Kukanan a já, jsme šli do rady abychom se podívali na dokument, který hodnotí dialog o lidských právech mezi EU a Čínou. Asi si pamatujete, že v současné době bojujeme za lepší přístup k informacím, abychom mohli být plně zahrnuti do práce v oblasti lidských práv Evropské unie. bylo to trochu zábavné jít do rady, abychom se tam podívali na dokument, byli jsme tam pod dohledem, nebyli jsme schopni vzít si ten dokument sebou. A přesto vám, vás mohu ujistit, že je to další krok v procesu k získávání přístupu k dokumentům. V budoucnosti snad už nebudeme muset chodit do rady, do hlídané místnosti, abychom dostali dokumenty. Určitě to stálo za to, nemohu vám říct nic o tom dokumentu, ale rozhodně jsem se při jeho čtení poučila. Dialog o lidských právech s Čínou proběhl, jak určitě víte. A, a dostaneme informace 15. července při naší poslední schůzi před tvo letní přestávkou. Druhé prohlášení se týká rozhodnutí rozšířeného byra, aby byla vyslaná malá delegace do Veslandu v Rusku, do Beslanu v Rusku, abychom si připomněli 1. září, tedy při šestém výročí tragédie v Beslanu, to, co se tam stalo. Jednalo se o teroristický útok, který byl ukončen velice, velice tragickým způsobem a několik stovek dětí přišlo o život. Je to obrovská národní tragédie. A společně s místo předsedou a s kolegou Bermanem eh, se tedy pojede do Beslanu. Pozvali nás místní nevládní organizace. Třetí prohlášení se týká postupu o naléhavých usneseních. Předseda výboru pro zahraniční věci by měl dostat dopis, který jsem podepsala já jako předsedkyně výboru pro, práv, eh, pro lidská práva a předseda konference předsedů výboru. V tomto výboru navrhujeme, že by rozšířené byro mělo diskutovat o postupu, o naléhavých eh, usneseních a že by chom měli být zahrnuti do tohoto postupu více, než jsme v současné době. Já si myslím, že eh, je to dobré, protože často eh, vycházejí různá témata z diskuzí, eh, které probíhají zde ve v podvýboru, takže já si myslím, že bychom měli mít nějaké slovo v celém tom postupu. Dále, navzdory různým zásahům různých stran v Sýrii. A ochránce lidských práv Al-Hassani a Martin Enat byli v Sýrii odsouzeni na tři roky vězení. A důvod, proč o tom hovořím, je, že Evropský parlament přijal v září usnesení, které vyzývá syrské úřady, aby propustili pana Muhammada al-Hassányho a to okamžitě. Je to skutečně velice smutné a znepokojující a číst, z čeho byl obviněn. Byl obviněn z, z toho, že ehm, dostatečně neposiloval nebo že oslaboval národní eh, city, národní cítění. A jeho právník neměl přístup eh, do řízení. Muhammad al-Hassani byl nakonec tedy odsouzen a na základě některých článků trestního řádu v Sýrii. Je jasné, že toto řízení nesplňuje žádné požadavky spravedlivého soudu. Na to poukázala řada nevládních organizací jako Mezinárodní komise um, právníků a Mezinárodní síť pro lidská práva. My vyzýváme k jeho okamžitému propuštění. Vítám a eh, propuštění Emeda Bakyho 23. Eh, června. Eh, je to ochránce lidských práv v Iránu. Ehm, Emad Paky byl zadržen 28. prosince během zatýkání ochránců lidských práv Iránu. Pan Paky nicméně je stále obviněn z propagandy proti islámskému zřízení. A my žádáme o to, aby tato obvinění byla stažena. Nyní, kolegové, se dostáváme k bodu 3 na našem pořadu jednání, což je eh, zpráva pro podvýbor o delegaci našeho podvýboru do Washingtonu. Máme zde paní Gál, která právě přichází. Hlavní výsledky a této návštěvy bych mohla přednést já a paní Gál by možná mohla říci, co si přivezla z Washingtonu, jaké znalosti. Možná byste se chtěli podívat na fotografie z naší návštěvy. Zde vidíme celou delegaci v kongresu. Jsme zde s klíčovými kongresmeny, kteří se zabývají lidskými právy. Jsou zde dva spolu předsedové výboru pro Komise pro lidská práva kongresu. Zde jsme na akci v kongresu, kterou organizoval Freedom House. Mohu říci, že Freedom House byl velice pohostinný, příjemný, otevřený. Měli skutečně zájem s námi hovořit a měli jsme pocit, že zde existuje úzká transatlantická vazba také jsme s nevládními organizacemi. Zde jsou eh, členové delegace, pan Harris obklopený dvěma krásnými ženami. A zde opět předseda Komise pro lidská práva. Zde je delegace na druhé straně stolu v kongresu. Můžeme se vrátit zpět, ten obrázek, tam je vidět celá delegace. Máme zde poslance odleva Ana Gomez, Laslo Tokes, já, Kinga Gal, Dervit Martin a Marek Těšak. A bohužel zde nemůže být, protože je někde jinde, na jiné akci. Takže další fotografie, Chtěla bych vám říci jenom některé zásadní věci, které bychom měli podle mého názoru sledovat. Mnoho našich diskusí se zabývalo uzavřením Kvantanáma. Zdá se, že administrativa Obamy nebyla doposud schopna postupovat eh, tak, jak bychom si přáli v Evropě. Takže doporučení je, že to budeme bedlivě sledovat Samozřejmě můžeme pokračovat v diskuzích o tom, jak by mohly evropské vlády pomoci tím, že budou přijímat ti, kteří jsou zadrženi v Guantanámu. Naše diskuse zároveň zdůraznily nutnost toho, abychom se účastnili diskusí o politice USA, pokud jde o zadržování. Jak asi víte, úplně to neplní to, co si představujeme pod dodržováním práv zadrženců. V poslední době jsme byli svědky skutečně znepokojících případů, které ukázaly, že Spojené státy budou schopni zadržovat lidi bez obvinění, bez řádného soudu. E, to je něco, na co jsme poukazovali ve všech diskusích, že něco takového je nepřijatelné z našeho pohledu. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že podpora demokracie je dosáhla nové fáze, protože administrativa Obamy nemá takovou zátěž, jako měla Bushova administrativa, pokud jde o podporu demokracie v jiných zemích. Shodli jsme se na tom, že bychom mohli zorganizovat zde v podvýboru na podzim akci o tématu podpory demokracie nebo šíření demokracie. Eh, Organizovali bychom to s americkými organizacemi, které podporují demokracii. Já doufám, že nás budou moci navštívit naši kolegové z těchto institucí. Dále bych chtěla říci, že mnoho z nás mělo pocit, že by bylo třeba diskutovat o tom, jak by Evropská unie mohla podporovat demokracii nebo šířit demokracii. Pokud máte nějaké návrhy v tomto směru, bylo by to dobré. Máme různé nástroje, máme EIDHR, ale někteří mají pocit, že EIDHR plně neplní požadavky které jsou někdy skutečně naléhavé. A není možné je ignorovat. Takže to, na čem bysme, byste se měli zamyslet, je, jestli bychom měli mít nějakou zprávu z vlastního podniku o podporování demokracie a lidských práv. A myslím, že to je něco, nad čím bychom se mohli zamyslet. Dále jsme hodně diskutovali o dialozích o lidských právech. Zdá se, že musíme diskutovat s Američany více o tom, co je úspěšným dialogem o lidských právech, jak takovýto dialog probíhá a jaká je naše zkušenost s různými zeměmi. Hovořili jsme o zkušenostech eh, o, dialogu, o, o dialozích s, o lidských právech s Čínou, s Ruskem a tak dále. Zdá se, že máme podobné cíle, takže bychom um, si skutečně měli vyměňovat naše zkušenosti. A nakonec je na čase, abychom se zamysleli nad tím, jak my jako členové podvýboru bychom mohli mít užší vztahy s úředníky a, a poslanci v kongresu USA. mohli bychom eh, samozřejmě selektivně případně mít nějaké eh, společné prohlášení o záležitostech lidských práv. A co by bylo asi nejzajímavější, by bylo eh, zajistit, zorganizovat akci o lidských právech v rámci transatlantického dialogu zákonodárců. A mnoho členů podvýboru se účastní tohoto transatlantického dialogu zákonodárců, takže bychom se možná mohli dále zamyslet nad tím, jestli by bylo něco možného, jestli by bylo možné něco takového zorganizovat. A existuje zde zájem o spolupráci v tomto dialogu, takže, se, takže uvidíme, co bude možné udělat. Paní Gál, možná k tomu chcete říci několik slov. Děkuji paní předsedkyně. Já myslím, že všechno podstatné už bylo řečeno, takže nebudu ani zacházet do žádných podrobností. Ta zpráva je podle mě obsáhlá a podrobná. Dovolím si jenom zdůraznit tři aspekty, o kterých vy už jste hovořila, ale já bych chtěla vypíchnout jako nejdůležitější dojmy, které jsme získali během naší návštěvy. Je samozřejmě skvělé mít eh, dobře fungující instituce, které mají na starosti podporu lidských práv a šíření demokracie. A je skvělé, že je možné předělovat eh, finanční pomoc a těm, kteří to nejvíce potřebují, protože v některých případech eh, je to naléhavé. Takže ty dvě instituce, o kterých tady byla řeč, eh, fungují velmi dobře. A my bychom se také měli zamyslet nad tím, jak je zlepšit, aby ta pomoc mohla být využívána efektivněji a rychleji. A další věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, je potřeba dialogu. A to bychom měli zdůrazňovat mnohem více s tím, že je dobrá, dobré, aby lidská práva byly předmětem dialogu mezi zákonodárci. A to by mělo být cílem našeho podvýboru usilovat o Eh, začlenění tohoto tématu do pravidelného dialogu. A ještě mi dovolte několik osobních poznámek o těch schůzkách, které jsme měli ve Spojených státech. Podle mě to bylo velmi smysluplné. Zajímavé je všimnout si, že panují určité rozpory mezi kongresem a ministerstvem zahraničí Spojených států. A je dobré tedy mít kontakt na obě instituce. Jak říkal Dan Fried, eh, velvyslanec, eh, aspoň v jeho prezentaci to říkal, tak oni chtějí naši podporu, naši spolupráci, chtějí zavřít věznici v Guantanamo, a k tomu potřebují naší pomoc, to bylo jasné. Ale podle mě je zajímavé sledovat, jak se ovlivňují navzájemně zahraniční politika a politika v oblasti lidských práv. A my samozřejmě jako členové tohoto podvýboru budeme prosazovat, aby v rámci zahraničních intervencí nebo zahraniční politiky vždy byl zdůrazňován aspekt lidských práv. To je podle mě největší lekce, kterou já si odnáším z této návštěvy do Washingtonu. Děkuji vám. Má někdo ještě poznámky, nebo chcete o tom dále diskutovat? Pokud ne, tak bych se ještě chtěla zmínit o tom, že jsme přišli na jednu možná překvapivou myšlenku, a sice, že bychom měli propagovat fórum nevládních organizací pro Evropskou unii a Spojené státy. Samozřejmě, že je na nich, aby se rozhodli, jestli to je užitečné, ale i v rámci dialogu mezi Evropskou unii a Čínou něco takového. Funguje jakýsi seminář pro nevládní organizace a proto si myslím, že ten náš dialog se Spojenými státy, který je samozřejmě odlišný od Číny, by měl obsahovat i tento prvek a tady by si mohly nevládní organizace vyměňovat své názory a zkušenosti a já si myslím, že bychom měli využít eh, podpory Obamovy administrativy. Samozřejmě, že ještě budeme muset eh, dále pracovat na výsledcích této návštěvy a teď mi dovolte, abych přišla k bodu čtyři našeho programu, což je výměna názorů s panem Michelem Tilemancem, který je předsedou KOHOM slouží v generálním ředitelství Lady Ashtonové. Tady je to tedy Rada pro lidská práva. Je potřeba říci, že pan Tillemans tady není teď jménem belgického předsednictví, ale je tady jako úředník, který slouží eh, Lady Ashtonové. Myslím, že teď se nacházíme na ve velmi zajímavém okamžiku a uvidíme, jestli ten právě začínající půlrok se bude nějak lišit od těch předchozích. Jsme také ve velmi klíčovém okamžiku v jiném smyslu, protože víme, že došlo k schválení dohody o službě pro vnější vztahy, což sebou přináší nové struktury. Já bych eh, byla velmi ráda, kdyby ta dohoda znamenala výraznou změnu vzhledem k tomu, že na té centrální úrovni v rámci vnější služby bude také oddělení pro lidská práva a baronka Eštnova sama řekla, že všemi aktivitami této organizace se bude prolínat jakási stříbrná nitka, která připomíná důležitost lidských práv ve všech akcích. Řekla, že se postará o to, aby to všechno do sebe zapadalo. A když jsme se před několika týdny sešli, tak eh, řekla, že bude hovořit nebo se zamýšlet také nad tím, jak by měla fungovat Rada pro lidská práva. Belgické předsednictví podporuje tuto velmi důležitou pracovní skupinu s tím, že by měla mít své sídlo v Bruselu a možná, že pan Tillemans nám k tomu něco ještě řekne. A na závěr Chci říci, že jsme velmi rádi, že dva ministři zahraničí Evropské unie napsali dopis baronce Eštnové a zdůrazňovali potřebu mluvit jedním hlasem o globálních hodnotách a lidských právech. A ve svém dopise prakticky opakují, opakují všechno, na co již upozorňoval náš podvýbor, ale i nevládní organizace které bojují za lidská práva. A tento dopis byl baron Ešnové zaslan panem Westervelem jménem Německa a paní Espersen, ministrní zahraničí Dánska. Jenom aby došlo k nějakému nedorozumění, pan Westerwelle je samozřejmě ministrem zahraničí Německé spolkové republiky. A teď bych chtěla vyzvat pana Telemence, aby pohovořil o prioritách Koho mu tedy Rady pro lidská práva. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, na začátek chtěl říci, že pro mě velkou podstou Eh, být účastnice tohoto zasedání pod výbor pro lidská práva. Víme, že lidská práva jsou jednou z velkou, velkých priorit Evropského parlamentu a role tohoto podvýboru byla klíčová v tomto ohledu, protože poskytuje platformu pro diskuzi o lidských právech, Eh, podílí se také na udělování Sacharovy ceny pro svobodu myšlení a upozorňuje na důležitost otázek eh, spojených s lidskými právy. A to ve všech evropských politikách. A my se opíráme o výsledky vaší práce a budeme tak činit i v příštích nadcházejících šesti měsících. Já bych chtěl tady prezentovat eh, program naší práce na příštích šest měsíců. Ten pracovní program je výsledkem eh, společného přístupu belgického předsednictví a aparátu vysoké představitelky baronky Eštnové. Samozřejmě se v tom odráží také skvělá práce španělského předsednictví, které včera skončilo. Belgie tedy bude předsedat eh, Radě pro lidská práva a to na žádost baronky Ešnové, ale samozřejmě jsme připraveni se tohoto předsednictví vzdát eh, v okamžiku, kdy to bude vhodné. K ještě k praktickému uspořádání ehm, vznikne společný eh, tým, který bude mít sekretariát v Bruselu, v Ženevě a v New Yorku jsem velmi rád, že vás tom bude podporovat Evropská komise. A já bych ti to chtěl poděkovat Evropské komisi a také sekretariátu Rady za to, že nám pomohli s přípravou pracovního programu. Eh, z velké většiny států na světě je vedoucím členem Evropská unie. Belgie bude mít předsednictví pouze v našem eh, regionu a to je také velmi důležitá, důležitá věc. Ve světle ustanovení Lisabonské smlouvy jsou konzultace třetími státy o lidských právech a také s regionálními organizacemi měly probíhat zavedení eh, vysoké představitelky a Belgie se bude účastnit eh, těchto konzultací pouze jako předseda Rady pro lidská práva. To je také výrazná změna. V druhém pololetí roku 2010 eh, se budeme snažit dále rozvíjet a implementovat evropskou politiku a zejména se budeme snažit zdůraznit efektivní implementace stávajících evropských nástrojů a využívat plného potenciálu který nám nabízí Lisabonská smlouva, abychom podpořili univerzální lidská práva a naplňovali cíle zahraniční politiky. Vysoká no, zástupce vysoké představitelky 16. června ve Štrasburku před vámi všemi hovořil o jakési inventuře politik lidských práv v Evropské unii. Hovoří se o rozsáhlé revizi této politiky. A my bychom chtěli této příležitosti využít k revidování politiky lidských práv je a využít toho jako přípravu pro naše vlastní rozhodnutí. V našem pracovním programu zohledňujeme nejenom psání, ale také ten německo-dánský dopis, o kterém jste se zmiňovala vy, paní předsedkyně, a který obsahuje celou řadu zajímavých myšlenek. A my ho použijeme jako jakousi předlohu pro naše budoucí práci. V rámci této revize Budeme samozřejmě zohledňovat postoje všech zainteresovaných stran, včetně výsledku fora nevládních organizací v rámci Evropské unie, které se bude konat 12. až 13. července tohoto roku. Název je Nástroje pro lidská práva a Lisabonská smlouva, současná situace a cesta předu. A já bych ještě jednou chtěl eh, vás pozvat jako jedno z hlavních řečníků, paní předsedkyně, na toto fórum. V rámci celé naší práce budou názory občanské společnosti ovlivňovat proces rozhodování jejich doporučování, jejich doporučení, například eh, Amnesty International, se budou projevovat i v rámci nástrojů pro lidská práva v Evropské unii a měl bych asi říci, že my vždy přihlížíme ke stanoviskům občanské společnosti a máme například eh, konzultační schůzku 7. července a Rada pro lidská práva bude zase 19. až 20. července a bude Eh, toto zasedání bude otevřeno nevládním organizacím, které se budou chtít zúčastnit. Probíhající institucionální změny nám také dávají příležitost se zabývat všemi to, těmito cíly. Já už jsem se zmínil při své předchozí návštěvě o čtyřech hlavních oblastech. První je adaptace pracovních metod Kohomu, Druhá oblast je zefektivnění a zeštíhlení nástrojů Evropské unie. Za třetí je to zlepšování role v rámci Rady OSN pro lidská práva a valném shromáždění OSN. A za čtvrté je to podpora lidských práv a zlepšování konsistentnosti mezi eh, vnějšími a vnitřními politikami pro lidská práva. A to jak na té strategické úrovni, tak i na úrovni praktičtější. A pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak se pokusím to, tyto čtyři oblasti rozvést. Ta první oblast přizpůsobování pracovních metod Kohomu eh, bude zahrnovat pravidelnější setkávání vzhledem k většímu, větší pracovní zátěži. Takže my doufáme, že české státy dospějí ke koncensu o tom, že hlavní sídlo Kohomu bude v Bruselu je to z praktických důvodů. Až eh, zveřejníme podrobný pracovní program, tak se všichni uvědomí, že je nemožné, aby kohom eh, zasedal nebo pracoval bez toho, aby zasedání byla častější. Eh, té práce je hodně a já myslím, že dříve nebo později neunikneme tomu, aby vznikla tato pracovní skupina se stálým sídlem v Bruselu. Přizpůsobení pracovních eh, metod bude ale znamenat diskusy o způsobu práce v rámci pracovních skupin, zaměřování eh, diskusí spíše na operativní závěry, na zviditelňování politiky, na posilování naší interakce s Koreperem a s Výborem pro bezpečnost a v neposlední řadě se to bude týkat také aktuálních diskusí o prioritních otázkách Eh, v této oblasti. A dále jde o implementaci a zefektivnění nástrojů Evropské unie. Tady se to týká dvou věcí. Je to racionalizace a zeštíhlení nebo mainstreaming všech našich nástrojů akčních plánů a za druhé je to revize konsultací a Eh, dialogu. Chci jenom připomenout, že už eh, jsme o tom jednali s Spojenými státy a i tyto konzultace zohledníme co nejdříve a uvidíme, co z toho vytěžíme jako příklad dobré praxe k těm doporučením nebo pokynům. musíme uvědomit, že se to bude týkat například eh, konfliktu, odbraných konfliktů. A my doufáme, že se nám podaří zorganizovat eh, zvláštní seminář za, o dětech v ozbrojených konfliktech za spolupráce OSN. Budeme se snažit o protlačení jedné rezoluce v rámci valného zhromáždění OSN. Doufám, že se nám to podaří lépe než v roce 2007, kdy eh, byla přijata tato rezoluce OSN a doufám, že více zemí se připojí a podpoří eh, moratorium na uplatňování trestu smrti. Co se týče aktivistů za lidská práva, španělské předsednictví eh, tady této oblasti odvedlo hodně práce, jmenovalo své zástupce do všech zastoupení Evropské unie ve světě, probíhají také na místní úrovni zasedání mezi vedoucími těchto misí a zástupci nevládních organizací bojujících za lidská práva. A my bychom se chtěli zamyslet nad tím, jak se vrátit k té české iniciativě týkající se azylu pro aktivisty za lidská, pro lidská práva. A dále chceme diskutovat o tom, že bychom mohli podpořit přijetí dalšího protokolu k Evropské umluvě o právech dítěte. Jak víte, to by byl druhý protokol, který by umožňoval ehm, zavedení stížností nebo žalob. A také eh, uvažujeme o tom, jak zohlednit eh, nedávno umluvu o dětské práci. Dále chceme posílit místní implementaci těchto doporučení, tak jak to navrhovalo švédské předsednictví, s tím, že Evropská komise předloží eh, zprávu o rehabilitačních eh, střediscích a také o mučení. Co se týče diskriminace vůči ženám, tady chce kohom posílit implementaci doporučení a s tím, že zohlední výměnu názorů s, nebo zvláštní eh, zástupkyni, která má na starosti práva žen. Druhou oblastí je spolupráce mezi různými grémy, Jak už jsem říkal, to také zrevidujeme, ale chtěl jsem ještě upozornit na to, že po konsultacích nebo že konsultace pod výboru se budou konat eh, například s Africkou unii, s Ruskem, s Běloruskem, s, Moldav, s Moldavskem, s Arménií s Azerbajdžánem, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tadžikistánem, Čínou, Spojenými státy, Kanadou, Japonskem, Argentinou, Brazílií, Chile, Kambodžou, Laosem, Japonskem a Marokem. A ještě bych chtěl upozornit na to, že to budou mít na starosti komise a rada. Takže budeme pokračovat také v revizi dialogu s Čínou a chceme zahájit podobný krok také u dialogu s Ruskem. Ještě bych se měl o dalších nástrojích. Svoboda náboženského vyznání. Tady chceme implementovat závěry rady, které se toho týkají. Chceme zřídit dočasnou pracovní skupinu, která by se měla podívat na akční plán vyplývající z těchto závěrů rady. Podpora demokracie. Čekáme na zprávu o pokroku od eh, sekretariátu vysoké představitelky, včetně zpráv o pilotních eh, zemích tak jak to vyplývá za závěru Rady z roku 2009 o podpoře demokracie a doufám, že budeme moci pokračovat v operativní práce k právům homosexuálů a e, jsme velmi rádi, že se nám podařilo přijmout soubor nástrojů a našimi priority, naší prioritou bude implementace těchto nástrojů. Ještě to je také otázka osob s postižením. My diskutujeme o mm, vytvoření kodexu, etického kodexu pro instituce a členské státy, aby mohli jednat na základě eh, konvence OSN pro osoby s postižením a chceme v následujících šesti měsících tento etický kodex přijmout. Třetí oblastí je podpora EU na úrovni OSN. To znamená, že to souvisí s New Yorkem, s Ženevou, Radu pro lidská práva, e, generálním shromážděním v Ženevě. A teď vám zmíním jen ty hlavní priority. Především to je e, revize, tedy přeskum e, Rady pro lidská práva. Bude to pokračovat ještě dále za těch našich šest měsíců, ještě do roku 2011, ale je třeba se, za, se do toho teď už pustit. Španělské předsednictvo už o tom hodně zapracovalo ale je čas na to, abychom implementovali už, abychom byli realističtí a přitom i ambiciozní jako Evropská unie. To je tedy naše eh, úsilí na další šest měsíců. Čtvrtá oblast a poslední oblast, to je posilování lidských práv a eh, konzistence mezi vnitřní a vnější politikou v oblasti lidských práv. A opět tady nám to, eh, tady máme jasné priority u některých témat, například za prvé, posilování eh, lidských práv ve společné eh, obrané a zahraniční politice, pak je to posilování míru, za třetí svoboda projevu a nové technologie, za čtvrté lidská práva a podnikání, za páté právo na potraviny. Ve všech těchto oblastech eh, budeme tedy mít jasné cíle, teď to nebudu dále specifikovat. Budeme se snažit dosáhnout konkrétních výsledků ve všech těchto oblastech. A na závěr, což samozřejmě není nejméně důležité, vám chci ještě jednou všem poděkovat za to, že jste nám poskytli příležitost k tomu, abychom vám přednesli eh, tyto hlavní linie našeho pracovního programu. Především samozřejmě musí odsouhlasit členské státy. Ten pracovní program eh, je distribuován, je v rukou členských států a budeme eh, konzultovat občanskou společnost ohledně realizace tohoto ambiciozního, nicméně realistického programu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Tilemansi. Musím říct, že toto je opravdu eh, Eh, dobré, že eh, slyšíme, že máte takto strategický přístup k věci. Samozřejmě, že španělské předsednictví vykonalo obrovský kus práce a my jsme oceňovali práci pana Duertese a jeho sdělení, ale je vidět, že jsme opravdu u milníku a teď máme příležitost být mnohem strategičtější než dřív. Zmiňoval jste se o strategii pro lidská práva, hovořil jste o potřebě zabývat se implementací a posilováním, eh, zjednodušením stávajících nástrojů. Eh, těším se na vzájemnou spolupráci. A mám takovou, mm, takový návrh, který jsem vám chtěla předat, vašim službám také. Mohli bychom uspořádat, řekněme, jakýsi seminář nebo uzavřen, uzavřený seminář ohledně eh, dialogu, protože je tu tolik různých eh, poznámek, ať už pozitivních či negativních. A měli bychom se snažit být co možná nejvýkonnější. Bylo by proto vhodné, abychom společně tedy diskutovali eh, i zde v našem podvýboru se na to chceme zaměřit konkrétněji. Chceme se zaměřit na otázku dialogu ohledně mainstreamingu. Zmiňovali jste se o čtyřech hlavních oblastech na které se chcete zaměřit. A e, kam byste zařadil spolupráci s parlamentními výbory? My můžeme provádět také mainstreaming e, s několika týmy. Já si vzpomínám, že jsem hovořila e, s předsedou zemědělského výboru ohledně spolupráce a zabezpečení potravin a možná bychom mohli podobně postupovat i dál. Je mi potěšení teď eh, pozvat pana Davida Nikolase z Amnesty International, aby nám předložil eh, zprávy či názory Amnesty International a nevládních organizací ohledně lidských práv programu pro lidská práva. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, rád bych přispěl k té pozitivní atmosféře, která zde panuje dnes dopoledne. Samozřejmě já také velice vítám to, Eh, z toho dopisu dánského německého eh, ministra. Eh, a to, co nám nyní zde ráno řekl předseda pracovní skupiny Rady pro lidská práva. Chci také poděkovat hned na začátku předsedovi pracovní skupiny pro Rady pro lidská práva protože jsme eh, spolu vedli jak tedy individuálně eh, hovory, tak eh, pracujeme jako síť a spolupráce s Kohomem je pro nás velice vítaná. Samozřejmě jsme pro větší transparentnost ohledně pracovních dokumentů. Mnoho z dokumentů je nám, ne, nebo bylo nám nepřístupné po minulých šest měsíců. Samozřejmě, že za to neviníme španělské předsednictví. Jsou to spíše institucionální problémy, které zde byly za poslední šest měsíců a doufám, že se nám podaří se přes tyto problémy již tedy přenést a že e, se osneme v situaci jako za švédského předsednictví, kdy jsme měli přístup k dokumentům z pracovních skupin, z bilaterálních jednání, e, k různým podpůrným dokumentům pro pracovní skupiny, pro schůzky ministrů a právě teď, když zde hovoříte teda taky eh, jménem vysoké představitelky, eh, tak eh, jsem chtěl poznamenat, že pro nás je velice důležité, abychom takto měli přístup k dokumentům, jako od vás, tak od parlamentu. Chtěl bych upozornit podvýbor pro lidská práva na dva dokumenty a chceme to také doporučit pro belgické předsednictví. Nevím, zda vám to ještě nebylo rozdáno, či už ano. Máme také e, doporučení e, sítě pro lidská práva a e, to mělo být rozesláno belgickým institucím. Jedná se mm, o doporučení ohledně Středomoří, oblasti Evropy, teda evropské a jižní části Středomoří. Já vím, že se vnější, eh, že schůze o vnější službě se bude konat eh, později, takže teď se nebudu zabývat konkrétními prvky, ale především teď chci hovořit o strategii pro lidská práva jako takové. Paní Eštnová ji ohlásila před několika týdny v parlamentu a my to samozřejmě vítáme. Je to věc, po které jsme po léta volali. A velice dobře zapadá do toho, jak eh, se chápe tato eh, revize, eh, tedy tento, tento celý přehled situace, o které hovořila paní Eštnová, o které hovořilo taky zde tedy belgické předsednictví. Doufáme, že se budeme zabývat v tomto tému, tématu zabývat kritickými otázkami dialogu o lidských právech, jak se už o tom zmiňoval i předseda Rady pro lidská práva. A Některé eh, Některé pracovní skupiny poskytují konkrétní doporučení, která už byla implementována třetími zeměmi. V některých jiných případech eh, se jedná spíše o diplomatické snahy a je to třeba uznat, že to je diplomatická snaha, ale neměli bychom eh, takovou situaci chápat jako výmluvu, co se někdy stává eh, ohledně postoje k lidským právům v určitým zemím. Eh, Otázka lidských práv by měla být eh, součástí širší politiky eh, vedené proti, nebo k třetím zemím. Hm, samozřejmě zde vstupuje také eh, otázka jednotlivých členských států, které se tím také mají řídit. Je třeba lépe implementovat pokyny. My jako občanská společnost, organizace, z lidské, lidský, organizace občanských společností o tom O to žádáme už dlouhou dobu. Je třeba se také více zaměřit na strategie přímo regionální či místní zaměřená lidská práva, e, která mají vyplývat z globální e, strategie pro lidská práva. Protože strategie pro lidská práva musí být šita na míru jednotlivým e, místům. Je třeba také lépe integrovat tyto jednotlivé politiky, než jak je tomu do posud. Občanská společnost by chtěla samozřejmě poskytovat svůj eh, vstup do těchto konzultací. Bude se konat eh, 12. a 13. července fórum eh, pro lidská práva a my se chceme zaměřit a velice nás těší, že tam budou dvě pracovní skupiny, dva takové semináře. První se bude týkat konzistentnosti vnějších a vnitřních politik a jak samozřejmě víte, zde v Evropském parlamentu. Eh, žádali jsme o toto dlouho a je dobré, že už se uznává, že je, za, že je tu problém, který se týká konzistentnosti právě vnitřních a vnějších politik. My eh, toto téma bereme opravdu velice vážně a doufáme, že se nám podaří na závěru tohoto workshopu přijít s velice konkrétními závěry pro budoucnost. Další velice důležitý workshop, workshop pro nás je Eh, ten, který se týká vnější služby. Měli jsme určité potíže eh, v posledních eh, letech. Amnesty International se začala zabývat určitými problémy velice konzistentně za posledních pár let. A teď vidíme, že Evropa už bude schopna mnohem integrovaněji přistupovat k otázce lidských práv vůbec e, protože je třeba ukázat, že lidská práva mají být viditelná, všechny jsou důležitá, e, aby to nebylo mm, nějak stavěno do pozadí, nebo aby některá práva nezůstala ve stínu ostatních. Tato práva jsou univerzální. Spolupráce s OSN. Za poslední šest měsíců došlo k určitým potížím, zejména v Ženevě, ale taky v New Yorku, tedy hlavně v Ženevě. Doufáme, že tyto potíže, eh, které se týkaly jak zastoupení, koordinace nebo zodpovědnosti za rozhodnutí, budou vyřešeny co možná nejdříve. A je absolutně klíčové na další měsíce, Eh, aby došlo tedy k, revize, eh, k revizi eh, toho, jak funguje Rada pro lidská práva. Dalším klíčovým prvkem s ohledem na OSN v následujících měsících, jak už zde bylo také zdůrazněno, je je usnesení o trestu smrti. Ehm, doufám, že zde bude co možná nejvyšší podpora pro tuto rezoluci to si myslím, že je zásadní pro následující měsíce. Ještě máme tak trochu obavy o to, eh, jak eh, rezoluce bude postupovat, eh, protože ten postup je zatím velice pomalý. A to stěžuje práci nejen institucí, vlád, členských států, ale také organizací pro lidské práva. Já vím, že je tu obrovská lobistická práce, která s tím souvisí a že je třeba působit třetí země. A je pravda, že jsme dosáhli určitého, eh, určitého pokroku ještě předtím, než se dostalo na, na generální shromáždění. A doufáme, že dojde v budoucnosti ke skutečnému pokroku. Už jen pár poznámek ohledně bilaterálních eh, setkání. Kvůli eh, institucionálním problémům, které zde byly za posledních šest měsíců, eh, konala se, pardon, nekonala se celá řada setkání, protože byla odložena na druhé pololetí. Takže na úrovni eh, ministrů se bude jako na celá řada bilaterálních schůzek. Pak je tu summit Evropa Středomoří, se kterými eh, má souvis také schůzka s ministry eh, ze, ze zemí Jižního Středomoří. Já samozřejmě vím, že mnoho problémů, které je spojené s tím, že my jsme eh, občanská organizace, souvisejí s tím, že se jedná o ministerské schůzky, nikoli o schůzky s KOHOM, tedy Rady pro lidská práva, takže se mm, konají Eh, eh, jinde. Eh, my bychom velice ocenili, protože tento problém ještě nevyřešil, aby vznikl globálnější pohled a abyste se zaměřili i na tyto schůzky. Co se týče doporučení španělskému předsednictví, já bych chtěl nyní k belgickému předsednictví hovořit o deseti případech. To jsou případy konkrétní, které se týkají evropských nástrojů, závazků vůči třetím zemím a mají celo, eh, celosvětovou působnost. My mm, očekáváme nějaké znamení od evropských institucí mm, o tom, že se budou v těchto deseti případech skutečně snažit o implementaci eh, naš, Eh, implementaci závazků. Tedy v tomto doporučení je obsaženo deset konkrétních případů a my doufáme, že se nám podaří vyřešit. Děkuji, Davide. A jak správně říkáš, první příležitost, jak pokračovat ve spolupráci s podvýborem Kohomem a občanskou společností. A takováto příležitost bude 12. a 13. července na fóru nevládních organizací. A takže děkujeme za pozvání, celá řada z nás přijde. Nyní zahajuji diskuzi. A paní Gálera je na seznamu řečníku, ale není zde. Žádá ještě někdo jiný o slovo? Nikoli? Ano, paní Kilnils. aspoň jednou se nemusíme eh, prát o mikrofon. Eh, všechno, co bylo řečeno, velmi zajímavé. Já vám za to děkuji. Nemám ani tak otázky. Jsem úplně eh, spokojena s vaším vystoupením, ale chtěla bych vás upozornit na skutečnost, že podvýbor pro lidská práva vyslal delegaci do New Yorku na stále fórum národům a já si myslím, že bychom měli zohledňovat tyto otázky. Víme, že existují autochtonní kmeny a chtěla bych, eh, byla bych ráda, kdyby tato otázka byla zohledňována ve všech našich diskusích. Pan Telemans eh, chce na to zareagovat? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za připomínky, které jste měla. Především bych chtěl říci, že je zde nesmírně důležité téma spolupráce s Evropským parlamentem, především s podvýborem pro lidská práva. Já jsem to ale ve své prezentaci nezdůraznil. My vás rovněž zveme na schůzky Kohomu, na schůzku Kohomu, eh, která by se měla brzy konat. Budeme hovořit o institucionálních změnách, které přinesla Lisabonská smlouva, pokud jde o spolupráci mezi institucemi. To bude pro nás nesmírně důležitá schůzka s vámi, paní předsedkyně. Myšlenka semináře nebo nějakého workshopu je velmi zajímavá. Umožnila by konzultace s občanskou společností. Dialogy a konzultace probíhají, je jich mnoho. Někdy jsou velmi rozmanité, při nejmenším a přeskum, který je třeba provést, a samozřejmě musí zahrnovat to, jak se bude dále postupovat. Jakékoliv nové myšlenky, jakékoliv nové podněty, nový způsob přístupu je něco, co velice přivítáme. Protože někdy existuje určitá tendence zůstat tam, zůstat tam, kde jsme, zůstat konzervativní. Existuje zde určitý reflex konzervatismu. Myslím si, že je třeba znovu promyslet celý proces a k tomu budeme potřebovat vnější vstupy. Vnější vstupy po, pro změnu tradičního fungování Kohomu, Rady pro lidská práva. Pokud je o konzultace, komise k tomu možná má ještě co říci. Dále se zde zdůraznilo, zdůraznila důležitost transparentnosti. My uděláme to nejlepší, co budeme moci udělat. Budeme se skutečně snažit. Je to velice podstatné téma. jak David viděl v posledních šesti měsících, transformace někdy přináší také určitý chaos. Prošli jsme těžkým obdobím v posledních šesti měsících, protože právě probíhala transformace. Neočekávám, že v následujících šesti měsících dosáhneme naprosté jasnosti ve všech oblastech. Bude to dlouhý proces. Je to něco, na čem musíme nadále pracovat. Budeme se snažit vám poskytovat maximum dokumentů, ale nejdříve samozřejmě budeme hovořit s Evropským parlamentem. Vy jste jední, jednou z hlavních institucí EU. Zároveň se budeme snažit spolupracovat s občanskou společností. Je jasné, že zde probíhá určitý proces eh, v té geografické pracovní skupině. Pokud jde o trest smrti, proběhlo první zasedání skupiny v New Yorku. A výsledkem tohoto prvního zasedání je něco, co přináší optimismus. Dále bych chtěl poukázat na to, že v Ženevě a v New Yorku eh, jsme skutečně pracovali jako jeden tým. Neznám další oblasti politiky EU, ale mohu říci, že v oblasti lidských práv je evropská delegace odpovědná za celou řadu otázek společně s belgickou delegací, která byla velice silně integrována do celého procesu. Je zde jasné rozdělení práce, je zde společné plánování. Takže to je takový další krok k vytváření Evropské služby pro vnější činnost. co eh, děláme, je vlastně, že s určitým způsobem předcházíme Evropské službě pro vnější činnost. Já myslím, že už jsem odpověděl na všechno. Já bych možná nejdříve předala slova, slovo Gerencovi, poté pan Hers, Evropská komise a ještě máme čas, pokud by se další kolegové chtěli přihlásit o slovo. Děkuji. Já jsem přijel trošku se spožděním, takže nevím, jestli už jste měli čas se věnovat problému přistoupení Evropské unie k úmluvě Rady Evropy pro lidská práva. Z mého pohledu je to zásadní věc, a to z několika důvodů. V první řadě je to jakési vyjádření, eh, vyznání společných hodnot všech 27 členských států a v našich vnějších stazích to bude znamenat, že budeme moci jednat jako jeden blok a budeme moci eh, vykonávat eh, to, co eh, předtím nebylo úplně možné. Budeme muset vytvářet určitý tlak jako celek, jako Unie a myslím, že to také zlepší naši důvěryhodnost. Říkám tím něco, co už jsem několikrát říkal na zasedání tohoto výboru. Je to jakýsi požadavek, že bychom měli a to všech 27 členských států, přijmout všechna rozhodnutí Soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jak můžeme například Rusům vysvětlit eh, v rámci zahraniční politiky nebo v rámci politiky sousedství nebo v rámci summitu mezi Evropskou unii a Ruskem, eh, že mají dodržovat lidská práva, když některé členské státy Evropské unie nejsou připraveny nebo nejsou ochotny akceptovat rozsudky eh, Soudu pro lidská práva. Takže to je jasný rozpor. A já se ptám, co udělá belgické předsednictví proto, aby eh, tento anachronismus eliminovalo. Co uděláte pro to, abyste eh, dotlačili ty členské státy, které tak nečiní, aby dodržovali nebo akceptovali tyto rozsudky. Děkuji vám za pozornost. Pane Gerenci, já myslím, že je velice užitečné, že jste to zopakoval. Jako politička vím, že je třeba věci opakovat, až jednoho dne si to lidi skutečně uvědomí. Já si myslím, že je to velice dobrá myšlenka, že by zde byl určitý závazek eh, v té chvíli přistoupení. My jsme ještě ne, nehovořili o přistoupení k Evropské umluvě eh, předtím, takže mnohokrát vám za to děkuji. A nejdříve dáme čas panu Tilemancovi, aby si nad tím zamyslel a dáme slovo Evropské komisi. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat belgickým kolegům za týmového ducha, protože nikdy předtím se nikdo ještě tak neangažoval před začátkem daného půl roku. Já jsem velice rád, že zde k takovéto spolupráci došlo. Nikdy jsme nebyli tak zahrnuti do plánování Kohomu Rady pro lidská práva. Já si myslím, že to bylo velice přínosné pro nás všechny. Těšíme se na následujících šest měsíců. A těchto šest měsíců bude obdobím, kdy bude zahájena celá řada věcí. Nemůžeme očekávat, že v následujících šesti měsících všechny tyto věci dotáhneme do konce. Především pokud se podíváme na novou eh, strategii EU pro lidská práva. Poslední strategie byla z roku 2001. Doufejme, že zahájíme nové procesy s nevládními organizacemi, že zahájíme konzultace se zainteresovanými stranami, ale samozřejmě strategie nebude hotová do konce semestru. Pravděpodobně se to potáhne do roku 2011. Já bych chtěl reagovat na tři věci. Za prvé, konzistence mezi vnitřní a vnější politikou. Ano, to je skutečná priorita, a kterou chápou všichni Evropská, Evropský parlament, občanská společnost, instituce, a před, belgický předseda Kohomu. Je to ale také e, priorita, která je pocitována zvnější. Já se domnívám, že je třeba odvést řadu práce ve vnitřní oblasti, aby naši kolegové v komisi eh, byli skutečně citliví na, to, na toto téma a aby spolupracovali s výbory, které se zabývají vnitřní politikou. Já si myslím, že nás v této oblasti čeká hodně práce. Jsme velice rádi, že paní de Kaiser, poslankyně, souhlasila s tím, že bude předsedat semináři o, vnitřní, o konzistenci vnitřní a vnější politiky pro lidská práva. Podívejme se na příklad, který zmínil pan Kuhans, pokud jde o přístup eh, k Evropské úmluvě o lidských právech a pokud jde o systém dohledu. Já si myslím, že je pro nás zásadní, aby ve chvíli, kdy eh, spolupracujeme s členy Rady Evropy, kteří nejsou členi EU, je nutné, abychom poukazovali na mechanismus pro lidská práva je zásadní, abychom prosazovali tuto úmluvu v jiných evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie. Zároveň musíme být důvěryhodní a jasně ukazovat, že členské státy Evropské unie dodržují to, co požadujeme po třetích zemích. Zde je zcela zásadním bodem uvědomit si to, že zde nejsou limity, že můžeme prosazovat nebo hodnotit jakékoliv chování třetích zemí v oblasti lidských práv. Odpovědnost EU je, aby členské státy také ratifikovaly eh, umluvy OSN, ale tato a pravomoc, tato odpovědnost je omezená. Z tohoto důvodu je nutné pracovat na interní úrovni, aby si kolegové uvědomovali, jaké jsou zde možnosti. Evropská unie má ale omezené kompetence, omezené smlouvou. Takže to je aspekt eh, koherentnosti vnitřní a vnější politiky, o kterém budeme muset hovořit. Pokud jde o dialog o lidských právech, já naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Nicholson. Uh, Máme řadu dialogů, které fungují dobře a, a které fungují hůř. Ty dialogy, které fungují dobře, jsou dialogy, které jsou postaveny na určité dohodě se třetími zeměmi. Hovořit o lidských právech v takovýchto dialozích je důležité pro plánování, pro akční plány a tak dále. To by mělo být součástí pro, přeskumu, až ho budeme provádět. Poslední bod, který bych chtěl zmínit, se týká rozšiřování práce Kohomu v Bruselu. Eh, já si myslím, že něco takového je nutné, protože máme stále více práce. Dále dochází k určitému posunu mezi institucemi. Eh, politika pro lidská práva je politikou, na které se členské státy hodně shodnou a přenášení dalších odpovědností eh, do služeb paní Eštnové by nemělo zabránit členským státům, aby se angažovali v této oblasti. Takže je třeba, abychom naslouchali členským státům při implementaci politiky pro lidská práva. Děkuji. Děkuji, pane Gersi. Já se domnívám, že zde byla ještě eh, zajímavá otázka, na kterou se zeptal David Nichols. Je obtížné mít přístup k pracovním skupinám v radě a ke strukturám, které se zabývají strategií pro jednotlivé, jednotlivé země. Je to to, co si Davide myslel. Ano, zdá se, že lidská práva nejsou přítomná na řadě schůzí v řadě těchto struktur. Co s tím můžeme udělat? Je zde něco, co můžeme udělat eh, právě v této chvíli, kdy se zavádí Evropská služba pro vnější činnost. Já si myslím, že bez ohledu na dobré úmysly paní Eštnové, že by zde měl eh, měla být lidská práva zohledňována ve všech aspektech. Eh, paní Eštnová má ten plán, že zde budou lidé, kteří se budou zabývat konkrétně lidskými právy, ale já se obávám, že něco takového nestačí. Co se o to myslíte? Bohužel místo předseda Macmillan Scott právě odešel ve chvíli, kdy jsem se ho chtěla na něco zeptat, co by patřilo také do této diskuzi. Jedná se o prosazování demokracie. Vím, že zastupoval parlament tento týden společně s předsedou Buskem ve Washingtonu, DC při dialogu na vysoké úrovni o podpoře demokracie. Bohužel se ho tedy v tuto chvíli zeptat nemůžeme. Chtěla bych se zeptat pana Rödce nebo pana Týlemance, jestli pracujete na nějakých následných krocích v návaznosti na závěry rady o prosazování demokracie. To jsou tedy věci, na které jsem se chtěla zeptat a v 10.30 začneme slyšení o situaci lidských práv v Demokratické republice Kongo. Pan Tilemans? Um, Děkuji. Abych odpověděl na otázku, kterou se ptala paní předsedkyně. To je vlastně, proč řešíme problémy s konsistentností. Vzhledem k tomu, že nám Lisabonská smlouva dává možnost přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech a také proto, že Charta lidských práv Evropské unie vstoupila v platnost s výjimkou těch zemí, které eh, k ní mají výjimku. Nicméně tyto eh, dvě možnosti eh, nám teď umožňují hovořit o vnitřní a externí konsistentnosti. My dnes odpoledne budeme mít do okolností první setkání všech eh, monitorovacích výborů pro lidská práva v rámci Evropské unie OSN. A my se tam budeme zabývat podobnými otázkami. Jde tady o to, jak přistupují členské státy Evropské unie k ratifikaci umluv a smluv OSN v oblasti lidských práv. I tomu bychom se měli věnovat a sledovat to. A ještě poslední věc k této otázce. Pracovní skupina která má na starosti Radu Evropy a Organizaci pro bezpečnost spolupráci v Evropě, se tím již zabývá a možná, že paní Gerens by se na ně mohla obrátit a vyjádřit své stanovisko k, k těm regionálním skupinám. Přesně to asi bylo míněno, když eh, tady byla řeč o nedostatku transparentnosti tady jde o to, jak začlenit eh, otázku lidských práv do práce eh, těchto regionálních uskupení. Eh, belgické předsednictví se o to bude snažit a uvidíme, jestli občanská společnost bude moci se na ně obracet přímo. založeně veškerý dialog a konsultace by měl probíhat v rámci těch regionů nebo for a já doufám, že budeme moci společně vést diskusy také v rámci Kohomu. I dále chceme upozorňovat na otázky spojené s zásobováním potravinami. Budeme mít setkání s Kodefem, což je jeden z mnoha příkladů naší spolupráce s dalšími pracovními skupinami rady. Mainstreaming lidských práv, eh, společné bezpečnostní a obrané politice, to eh, se rozhodně projevuje v různých pracovních skupinách, ale týká se to i jiných gramí. To všechno jsou gremia, eh, se kterými budeme spolupracovat na tomto mainstreamingu a k šíření demokracie. To je také naší prioritou. Dovolte mi, abych se ještě rychlosti vrátil k otázce. Zprávy o pokroku komise a sekretariátu rady o pilotních zemích. Jde o operativní implementaci závěrů rady a možná, že komise by se k tomu mohla vyjádřit. Jak se budou zabývat implementací těchto závěrů rady o šíření demokracie? A samozřejmě vás budeme i dále informovat o tom, jak se bude tato otázka vyvíjet, paní předsedkyně. Děkuji, pan, děkuji pane Telemance, pan Hertz. Já eh, k tomu už nic dalšího nemám. Samozřejmě o té šíření demokracie si uvědomuji, že musíme předložit zprávu o pokroku radě. A myslím, že to bude někdy v listopadu. A parlament bude eh, informován o tom, co se v této oblasti děje. Děkuji. So now I, um, can, uh... Dobře, děkuji vám. Myslím, že tímto můžeme uzavřít tuto zajímavou výměnu názorů s panem Tilemansem. Ještě se musím naučit přesně váš nový eh, titul, protože toto je pro nás zcela nové. Takže vy jste předseda pracovní skupiny Rady pro lidská práva ve službách vysoké představitelky Eštnové. Těším se na další spolupráci s vámi a samozřejmě také s komisí a s organizacemi občanské společnosti, protože společně můžeme dosáhnout eh, velkých výsledků. Milé kolegyně a kolegové, Dostáváme se nyní k hlavní části našeho dnešního dopoledního programu, což přichází právě včas. Jedná se o situaci lidských práv v Demokratické republice Kongo. Toto slyšení jsme uspořádali společně s Výborem pro rozvoj a já zde chci přivídat paní Kretu. Na tomto slyšení bude spolu se mnou spolupředsedat proč říkám, že přichází právě včas toto slyšení? Protože bylo oslaveno 50. výročí nezávislosti Demokratické republiky Kongo. Včera, 30. června. Také bych ráda připomněla naléhavé usnesení Evropského parlamentu, které minulý měsíc přijal parlament po eh, vraždě pany, pana Čebej Bahizír. Eh, toto usnesení a celá tato situace vyvolala velikou pozornost, protože se jednalo o skutečně přesvědčeného ochránce lidských práv, který eh, věnoval eh, svůj život ochraně lidských práv, byl právník, který se zabýval zabýval ochranou těch, kdo se stavěli proti režimu, nebo kdo měli s ním potíže. A za třetí je e, toto téma důležité i proto, že na další schůzce ACPEU, e, tedy e, Společného parlamentního shromáždění, které se bude konat v Kinžase, což je hlavní město Demokratické republiky Kongo, 2. až 5. prosince tohoto roku. Loni v prosinci Evropský parlament přijal obecnější eh, usnesení o lidských právech a chtěla jsem ještě se zmínit o tom, že Rada pro lidská práva provedla eh, univerzální periodický hlubokou eh, revizi situace eh, lidských práv v Demokratické republice Kongo. Bylo to v březnu a došlo k uveřejnění mnoha doporučení. Eh, linky na ně najdete ve svých dokumentech. Také jsem se chtěla zmínit ještě o zvláštní zprávě pana Arstna z OSN který navštívil Demokratickou republiku Kongo, vydal tedy na základě návštěvy svou zprávu a z této zprávy je jasně patrné, že otázka lidských práv je velice závažná, dochází k mimosoudním eh, exekucím, eh, tedy eh, trestům smrti. 1796 civilistů bylo zabito, a d- e, přes 2300 jich bylo uneseno. A to je opravdu hodně, z 807 dětí e, i členové Eh, policejních sil a vojenských složek se dopouštějí násilí na civilistech, dochází k sexuálnímu násilí, eh, mm, znásilnění je válečnou zbraní. 160 žen eh, nahlásilo znásilnění týdně a Ve vězení jsou velice kruté podmínky, dochází tam k mučení, takže dnes se chceme věnovat právě otázce lidských práv a humanitární situaci v eh, Demokratické republice Kongo, kde je 1,9 milionů osob eh, vnitřními vystěhovalci eh, a FRPI a FP je C tam působí na místě. Takže to je v kostce náš program. A nyní bych chtěla vybídnout paní Kretu, která eh, zde zastupuje výbor pro rozvoj, aby eh, přezala slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, jménem výboru pro rozvoj. Chci vám poblahopřát a poděkovat za zorganizování tohoto dnešního slyšení. Jak už kolegové slyšeli, jsem tedy také ráda, že, že se zde mohou zúčastnit za eh, výbor pro rozvoj. Eh, jsem ráda, že zde jsou zástupci ochránců lidských práv eh, Demokratické republiky Kongo. Rádi bychom diskutovali také o pokroku v lidských právech, ale situace je varující, dochází k eskalaci ehm, porušování lidských práv a pro nás tedy je prioritou se zabývat právě tedy otázkou lidských práv z tohoto hlediska. My jsme zkoumali situaci z našeho pohledu ve výboru pro rozvoj. Například jsme se zabývali rozdělování humanitární pomoci, zejména jsme se zaměřili na Demokratickou republiku Kongo v souvislosti s porušováním lidských práv, protože už je to nyní na, na denním pořádku. A společně s, eh, Evropským parlamentem jsme Ehm, společně s komisí odsoudili porušování lidských práv v Kongu, v Demokratické republice Kongo. Vedli jsme také specializovanou schůzku, která se týkala situace žen v Kongu, násilí, znásilňování, ehm, násilí na ženách i dětech, ehm, dívkách i chlapcích jsou každodenním chlebem tamních obyvatel. Jak víte, pan komisař de Gucht, komisař pro rozvoj, považuje porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo za velice e, důležitou otázku a stal se kvůli svému pohledu na věc nežadoucí osobou v Demokratické republice Kongo. E, pak došlo k dalším vraždám. My jsme diskutovali o těch strašných číslech, která jsme dnes také slyšeli, dochází tam opravdu k mm, k velice nepříjemné situaci. Eh, je, stovky eh, dětí jsou unášeny, eh, dospělých civilistů též 160 žen týdně je znásilňováno, alespoň jak jsou tam zprávy. A k tomu Kongo včera oslavilo 50 let své nezávislosti. Ovšem není to skutečná demokracie. Mnoho lidí eh, včera eh, projevilo, že, že jsou zoufalí ze své budoucnosti a bojí se toho, co se bude dít dál. Humanitární situace je eh, velice vážná. Co se týče otázky kultury, my vždy se snažíme ji podporovat z našeho výboru, je tedy třeba, abychom se zaměřili na to nejdůležitější a v této souvislosti musím zmínit především humanitární situaci v Kongu. 70 procent z jednoho milionu 827 tisíc eh, dolarů nebylo, eh, nebylo eh, správně vynaloženo je tam třeba eh, chránit i ochránce lidských práv, kteří chrání bezmocné v Demokratické republice Kongo. Evropský eh, parlament prohlašuje, že eh, výbor že komise jako taková, a komisaři zodpovědní za patřičná portfolia by měli také jasně promluvit a měli Eh, by podpořit lidská práva v Kongu. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Nyní bych chtěla požádat prvního eh, hosta, aby hovořil 10 minut. Jedná se o generálního tajemníka Mezinárodní federace pro lidská práva a předsedu Ligue des Electeurs v Konžské demokratické republice. Je to pan Paul Nsapu Mukula. Předávám slovo A vy, kteří vidíte pana Mukulu, vidíte, že vedle něj je fotko, fotka pana Čebeji, zavražděného ochránce lidských práv. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážení poslanci, jménem Mezinárodní federace pro lidská práva a jejich partnerů Demokratické republice Kongo bych vám chtěl poděkovat za to, že se mohu účastnit tohoto významného setkání týkající se eh, Demokratické republiky Kongo. Chtěl bych vás informovat o tom, že v noci na 1. června tohoto roku pan Floribel Čebeja a Fidel Vazana byli zavražděni. Byli to dva aktivisté bojující za lidská práva. Jeden tady byl zavražděn a druhý eh, je pohřešován. A to na policejní stanici v Kinshase. Tento strašný čin eh, v podstatě znamená přímé zapojení orgánů končského státu a já bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, abychom drželi minutu ticha na jejich památku. Merci. Dámy a pánové, tento dvojí zločin je jenom dalším rozšířením seznamu zločinů za poslední čtyři roky. Pascal Kabungulu, Pampoji, novinář Pajše Polmamba. Všichni přišli o život a tento dvojí zloči potvrzuje to, že e, orgány státu se čím dál tím více zaplétají do aktivit hraničních s občanskou válkou. Není to žádné překvapení. Už před rokem naše organizace upozorňovala mezinárodní společenství na to, že Eh, tito ochránci nebo aktivisté lidské práva čelí obrovskému tlaku ze strany státních orgánů. Po volbách v roce 2006 mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, se stáhlo z této oblasti, ale přitom situaci v oblasti lidských práv a zřízení na celém území je velmi vážná. Dnes e, e, ukazují všechny signály ve všech oblastech, že lidská práva a lidská demokratická práva nejsou dodržována. A přitom by stačilo eh, jenom eh, odhodlání eh, úřadů a orgánů a ne příliš finančních prostředků pro to, aby tato práva byla dodržována. Naprostá většina koňského obyvatelstva si myslí, že jednání vlády je pouhé alibi, které skrývá nedostatky v řízení země a v šíření demokracie. Demokratické změny jsou vládou blokovány. Mezi jiným se to týká bránění práce opozice a bránění eh, působení nezávislých médií a nevládních organizací. Základní svobody nejsou dodržovány neexistuje nezávislé demokratické a mediální prostředí na obranu těchto práv. Míromilovné demonstrace na obranu těchto práv jsou neustále potlačovány a zakazovány. Občanská společnost je neustále znepokojována a utlačována tím, že novináři a aktivisté jsou neustále zatýkáni naprostou beztrestností. Všechny tyto nedostatky v oblasti lidských práv vyplývají z naprosté absence právního státu a naprosté eh, jednání nebo beztrestného jednání státních orgánů, které se často uchylují k ponižujícím praktikám a mučení. Velmi časté porušování lidských práv ze strany vlády je popsáno v různých zprávách nevládních organizací. Já bych byl velmi rád, dámy a pánové, abyste si přečetli, kdybyste si přečetli poslední zprávu Mezinárodní federace pro lidská práva o autorit, autoritářských praktikách eh, eh, režimu v Kinshase. Nebudu zacházet do podrobností, ale chtěl bych upozornit na troj doporučení, která se tady nacházejí. První se týká eh, vraždy v Bahizere Čebeji. Druhé doporučení se týká politického dialogu Eh, mezi Evropskou unii a Demokratickou republikou Kongo a třetí oblast doporučení se týká spolupráce. Nejprve ke vraždě Floribela Čebeje. Naše, to je ten členů naší federace. Je potřeba vyvinout tlak na vládu, aby došlo k ustavení Mezinárodní vyšetřovací komise, která by byla nezávislá Dále bych vás chtěli požádat, abyste přispěli na ochranu rodiny pana Čebej a Fedora Bazany, jakože dalších eh, obránců lidských práv, kteří eh, jsou vystaveni těmto praktikám. Chtěli bychom také, aby diplomatické zastoupení Evropské unie v Kinshase uspořádalo setkání těchto aktivistů a státních orgánů tak, aby se dohodli na systému ochrany aktivistů. Dále bychom chtěli vás požádat, abyste se obrátili na svá zastoupení, aby sledovali eh, zacházení s těmito aktivisty v Kinshase, tak jak to požadují vaše dokumenty. Dále bychom chtěli, abyste dodržovali tato, tyto pokyny týkající se aktivistů za lidská práva. V případě těchto dvou aktivistů monitorovací mise pro lidská práva která je společnou aktivitou naší federace a dalších nevládních organizací, se vydala do Kinshasy, ale nemohla než konstatovat naprosto selhání všech aktérů Mezinárodního společenství Evropské unie v zavádění konkrétních a účinných mechanismů ochrany aktivistů. Dále bych vás chtěli požádat o to, abyste eh, dali k dispozici finanční prostředky pro fungování nezávislých organizací na ochranu lidských práv, které od roku 2006 nemají přístup k žádnému financování z evropských eh, prostředků. Co se týče doporučení týkajících se politického dialogu mezi Evropskou unii a Demokratickou republikou Kongo, bych vám chtěl v první řadě doporučit eh, uspořádání skutečného dialogu mezi EU a Kongem podle článku 8 dohody z Kotonu, který umožňuje, aby otázky týkající lidských práv byly předmětem diplomatického dialogu. A to oficiálně a transparentně za, při zapojení mezinárodních organizací bránících lidská práva. A dále bych vás chtěl požádat o zapojení nevládních organizací na ochranu lidských práv také do přípravy a do účasti na tomto politickém dialogu podle ustanovení dohody z Kotonu. A nyní se dostávám k několika doporučením, které se týkají spolupráce. Rádi bych vás požádali abyste zapojili nevládní organizace do definice priorit a no, realizace eh, programu rozvojové pomoci v eh, Demokratické republice Kongo. A dále bychom vás chtěli požádat o to, abyste stanovili přesná kritéria dodržování lidských práv a demokratických zásad v rámci programu spolupráce, který byl vyjednán s konžskou vládou. Partneři Evropské unie by měli potvrdit eh, kontrolu rozpočtu, který by měl vést ke zlepšování situace lidských práv a k posílení soudního systému, který je až dosud používán jako nástroj represe proti ochrancům lidských práv. A závěrem, paní předsedkyně, mi ještě dovolte, abych eh, vás požádal, abyste zohlednili tato doporučení. Doporučení, která se nacházejí v naší zprávě. A abyste tím přispěli eh, v uplatňování spravedlnosti v případě těchto dvou aktivistů. A abyste zabránili v budoucnosti, aby docházelo k dalším těmto praktikám eh, před volbami, ke kterým by mělo brzy v Kongu dojít. Já vám děkuji jménem všech svých kolegů. Děkuji vám, pane Mukulo. Pan Leterme, předseda vlády Belgie, žádá o nestrané, pokud, mož, pokud to bude nutné, i mezinárodní vyšetření vraždy pana Čebej. A to tedy v souvislosti také s těmi 50 lety nezávislosti. A nyní velice rada předám slovo panu Noahu Gotšalkovi, který je e, poradcem v Oxfamu v e, Bruselu pro humanitární politiku. Thank you, Madam Chair. Honorable members of the... Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za příležitost, že jsem sem dnes mohl přejít. Já jsem Noa Kočalk, jsem poradcem Oxfamu pro humanitární politiku. Paní předsedkyně říká, musíte hovořit pomaleji. Pan Mukula hovořil výborně. Uh, Jmenuji se Noa Kočelk a pracuji jako poradce pro humanitární politiku Oxfamu zde v Bruselu. Oxfam, Oxfam pracuje v Koňské demokratické republice od 60. let. Soustředí se na humanitární programy a programy e, rozvoje. Soustředíme se na hygienu, veřejné zdraví, poskytování vody, vzdělávání a tak dále. E, v severním a jižním Kivu, e, v Ituri a a dalších oblastech. Spolupracujeme s místními orgány, především v oblastech, kde docházelo k porušování lidských práv. Snažíme se podporovat jako mezinárodní společenství tyto oblasti. Na základě našeho posledního šetření ke kterému zpráva bude brzy vydána. Budeme se soustředit především na reformu armády. Kongo slaví 50. výročí. Eh, z 80, ze 182 zemí je na eh, místě 176, pokud jde o rozvoj. Je zde eh, nedostatek zdravotní péče, nedostatečný přístup ke vzdělávání a tak dále asi 5,4 milionů lidí přišlo o živu, život od roku 1998, většina kvůli nemocím, kterým lze předcházet. Polovina milionu, půl milionu lidí uprchlo do ostatních zemí a mnoho lidí bylo vnitřně vysídleno, více než 2 milionů. Od roku 2009 vláda DRC zahájila vojenský útok proti FDLR a dalším milicím. Asi 9 tis, 900 tisíc lidí bylo vnitřně vysí, vysídleno a, a řada lidí byla také přijatá do milicí. Od roku 2010 eh, eh, se snažíme eh, poskytovat podporu také pro OSN. Některé oblasti jsou nyní bezpečnější. 164 tisíc lidí bylo vnitřní vysídleno v prvních měsících roku 2010. Došlo také k porušování lidských práv, které v některých oblastech za výrazně narostlo, především v Jižním Kivu. Reformovat bezpečnostní sektor Konga a změnit armádu v profesionální armádu, která chrání občany, je, to je zcela zásadní pro dosažení stability v této zemi. Bohužel se ukazuje, že armáda je vnímána jako hlavním porušovatel lidských práv. Ve výzkumech, které byly provedeny v letech 2007 až 2009 Oxfamem, se ukázalo, že Eh, na 90 lidí eh, má zkušenosti s porušováním lidských práv eh, ze strany armády. A pouze 29% si myslí, že armáda je schopna nebo bude v budoucnu schopna chránit občany. Jeden člověk ze tří se domníval, že armáda by v budoucnosti mohla být řešením porušování lidských práv, pokud by byla provedena odpovídající reforma. Evropská unie může sehrát zásadní roli. Ehm, Evropská unie v současné době sleduje situaci EUSEC a EUPOL. Tyto dvě mise mají omezené zdroje, ale snaží se provádět dobrou práci. Díky tomu Evropská unie přidala 261 milionů eur od roku 2002. Poslala tedy tyto peníze do Koňské demokratické republiky. Um za určité období eh, dostala Koňská demokratická republika 561 milionů eur, eh, které se mají soustředit na podporování demokracie a ochrany lidských práv. Eh, to je způsob, jak se snažit dosáhnout zlepšování situace lidských práv. Bezpečnostní složky bohužel v současné době ale často představují porušovatele lidských práv nejenom milice je nutné soustředit se na specifické komunity eh, v Demokratické republice Kongo. Eh, k našim doporučením. Oxfam z 12 eh, partnery provedl šetření v dubnu tohoto roku a ukázalo se, že 60 našich respondentů se domnívá, že situace se v dnešním roce zhoršila oproti minulému roku. Porušování lidských práv bylo zaznamenáno všude. Prosím vás, pomalte, říká paní předsedkyně, není možné to tlumočit. Porušování lidských práv bylo za mne zaznamenáno všude. Dále se ukázalo, že 96 eh, vojáků je zapojeno do porušování lidských práv. Docházelo ke znásilňování, rabování. Eh, sexuální násilí eh, se ukázalo, že roste. Ti, kteří nej, nejvíce trpí situací, jsou ženy. 75 žen eh, poukázalo na to, že jsou méně v bezpečí než v minulém roce. A 65 mužů eh, říká to též. Eh, chudoba, ponižování, to je hlavní problém těchto komunit. Operace Manilveo byla zhodnocena. Část lidí se snaží o to, aby byla provedena reforma od roku 2009. Zde existovaly snahy zbavit se FDLR, ale ukazuje se, že bohužel v současné době se situace pro civilisty zhoršuje. Od roku 2009 se ukazuje, že násilí na občanech se vyskytuje v oblastech, kde je také armáda. 99% v Jižním Kivu a 100% mladých mužů řekli, že se dostali do situace, která je méně bezpečná než v minulém roce. Je jasné z našich zjištění, že bezpečnost není možné měřit pouze um, počtem um, členů milicí, kteří jsou odzbrojeni. Náš výzkum ukázal, že situace v komunitách, které jsme zkoumali, se zhoršuje a že lidé jsou vystaveni dalším a dalším útokům. Po 18 měsících, kdy, byla zahájen, kdy bylo zahájeno odzbrojování, zde existuje snaha o zlepšení situace. Bohužel ale ženy a děti trpí zneužíváním ze všech stran. Je nutné zajistit řádný plat pro lidi pracující v bezpečnostních složkách, protože to je jediný způsob, jak zlepšit také jejich chování. aby se staly profesionální národní armádou. Evropská unie spolu se, se s mezinárodním společenstvím by měly mít následující priority. Za prvé měly by se soustředit na jasná opatření, která zlepší bezpečnost. Za prvé zvýšení platu pro vojáky, dále eh, logistická podpora, za třetí eh, disciplína a spravedlnost a za čtvrté školení v oblasti lidských práv. A pokud jde o eh, zvýšení platu, Ukazuje se, že, jedna, že dvě třetiny našich respondentů si jsou eh, vědomi toho, že špatné pracovní podmínky vojáků vedou k jejich špatnému chování. Pokud jde o znásilňování, ukázalo se, Eh, znásilňování či rabování. Ukázalo se, že právě špatná hmotná situace eh, vojáků vede k takovéto činnosti. Eh, EUSAC vytvořil program, který se snaží o zvyšování platů pro vojáky. Je nutné zajistit, aby se ale tyto peníze dostaly do rukou těch správných lidí. Přesto ale vojáci vydělávají jenom o něco více než jeden dolar denně a z toho musí živit také své rodiny. Často dochází ke spožďování plateb. Další doporučení. Mise OSN hraje velice důležitou roli, ale je třeba, aby zde byla prosazována také spravedlnost. Konžská vláda a mezinárodní partneři by se měli snažit o efektivnější rozložení vojenských sil a policie. A předtím přerušuje řečníka a mluví příliš rychle a dlouho. A dále je třeba vytvořit eh, kontrolní místa, která by mohla vést eh, ke zlepšení bezpečnosti občanů. A měly by být odstraněny místa, která nefungují efektivně. A je rovněž eh, třeba posílit integrační proces a konžské vojenské úřady by se měly snažit vyhnout tomu, aby civilisté nebyli cíl různých milicí. Evropská unie si je vědomá své role v Koňské demokratické republice a vyzýváme ke zajištění bezpečnosti občanů. Hlavní odpovědnost je ale v rukou konžské vlády. Přesto ale mezinárodní společenství a Evropská unie hrajou důležitou roli v tom, aby se Konžská demokratická republika mohla stát bezpečným místem. Děkuji. A nyní je mi potěšení vyzvat paní Kiaru Biskaldy z Mezinárodní eh, skupiny pro řešení krizí, která je vedoucí eh, hm, právních poradců. Prosím, máte slovo. Především bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu a výboru pro lidská práva a pro rozvoj za uspořádání tohoto slyšení. Budu se zaměřovat na zdroje v tomto regionu. Budu hovořit o třech tématech. Za prvé o problému jako takovém, za druhé o mezinárodních reakcích a za třetí na výzvy, které nás povedou vpřed. Na úvod chci říci, že Mezinárodní skupina na řešení krizí se zabývá otázkou přírodních zdrojů a vedeme tedy výzkum přímo na místě. Tato zpráva v daném případě nebyla ještě zveřejněna. Co se týče první části mé prezentace, budu hovořit tedy o problému přírodních zdrojů v Demokratické republice Kongo. To je bohatá země, která má velice bohaté přírodní zdroje, včetně eh, mnoha minerálů, zlata a eh, kovů, které jsou nezbytné pro eh, rozvinuté technologie. Nicméně těžení těchto materiálů je vedeno armádou. Prostí eh, horníci pracují ve velice obtížných podmínkách a dolují prakticky rukama. V roce 2001 OSN vytvořilo eh, panel expertů, ohledně využívání legálního či nelegálního přírodních zdrojů. Tento panel přišel s mnoha zprávami od roku 2001 a 3 a e, popisoval, jak v průběhu konfliktu dochází k tomu, že mnohé e, firmy a jednotlivci spolupracují na nelegálním využívání přírodního bohatství. Dochází k dalšímu ilegálnímu obchodu, obchodování s těmito surovinami a eh, eh, k tomu, že eh, získané prostředky jsou využívány k vedení války. Dochází k exportu přírodních zdrojů, peníze se využívají na nelegální činnost, tento eh, panel poukázal na úzkou souvislost mezi ekonomické využívání, zneužívání lidských práv a další eh, problémy. Pak to jsou případy Burundi a Ugandy, eh, kde dochází k tomu, že tuny důležitých, strategicky důležitých materiálů jsou vyváženy každoročně Dále se ten, tato zpráva zabývala i tím, kam se vyváží, to je do Jihoafrické republiky a na Dálný východ. Nejedná se jen o to, že toto může podporovat další konflikt. My se naopak snažíme předcházet dalším konfliktům. Eh, dopad eh, nelegálního využívání přírodního bohatství je velice negativní. Zvyšuje a prohlubuje násilí, eh, prohlubuje poškozování životního prostředí, dochází k těžení v národních parcích, znečišťuje se voda, ničí se tropické pralesy. A ještě závažnější je snad to, že nelegální využívání přírodních zdrojů znemožňuje správné řízení a správu obchod eh, s nelegálními surovinami získanými z Kongu odpovídá eh, množství prostředků, které se získávají z drogového obchodu v eh, Afghánistánu a e, rozvíjí se tedy paralelní ekonomika, která je mnohem e, výhodnější než ta oficiální. Je tu příliš mnoho překážek pro to, aby e, tento obchod a toto těžení se mohlo stát legálním. Chci zdůraznit, že nelegální využívání přírodních zdrojů je pojítkem mezi Eh, politikou, eh, vojenskou činností, kriminální činností. Spolupracují na tom vojáci, vojáci eh, konžské armády a jejich velitelé. A nyní k té druhé části mé prezentace. Zaměřím se na mezinárodní odpověď, na mezinárodní reakce, na nelegální obchodování s přírodními zdroji. Jsou různé. Jeden přístup je ten ze strany OSN, sankcionovat obchodníky, nikoli obchod, takže se využívají minerály a suroviny získané z Demokratické republiky e, Kongo. Zejména se e, znemožňuje získání víz a zmražují se jim finanční prostředky těmto obchodníkům. Vysocí důstojníci z Ruandy a dalších e, zemí jsou údajně zodpovědní za nelegální využívání těchto surovin. Více než 50 společností porušilo e, pokyny e, OECD a expert panel, eh, experti z panelu eh, identifikovali celou řadu zemí evropských i dalších, které údajně eh, spolupracovali tedy s těmito nelegálními obchodníky. Eh, také Spojené státy takto eh, spolupracovaly. Eh, Rada OSN přijala také rezoluci v roce 2008, stanovila embargo na zbraně, zmražení finančních prostředků, omezení vstupu jedincům nebo skupinám, které by mohly nějak souviset buď se zneužíváním přírodních zdrojů, anebo obchodem se zbraněmi. Pak jde o to, jakým způsobem jsou implementovány tyto eh, sankce jednotlivými státy, ať už sousedícími východo, eh, východními, tedy azijskými, jako je Čína, a také evropskými a dalšími západními státy. Došlo ke zlepšení administrativní kontroly exportu, to je pravda, k harmonizaci Eh, postupu v, ně, eh, v oblasti Velkých jezer a k demilitarizaci na určitých místech. Všechno nicméně záleží na jednotlivých vládách, na jejich dobré vůli a je velice nepravděpodobné, že okolní vlády by byly takto eh, ochotné spolupracovat. Jedná se o obchodování tedy s přírodními surovinami a Spojené státy a další státy se snaží lépe vysledovat původ těchto přírodních surovin, tak aby nemohly eh, poskytovat ozbrojené skupiny a je eh, třeba, aby toto vysledování produktů a surovin bylo eh, povinné, aby toto museli také jasně deklarovat firmy, které vyrábějí high-tech zařízení. Eh, o tomto se jedná v americkém kongresu, ve strategickém eh, akčním plánu pro eh, konfliktní suroviny. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Jste teprve v druhé části, jak dlouho ještě budete pokračovat, protože bohužel pak nebude už čas na diskuzi. Prosím, přejděte k závěru. V případě Spojených států strategický, tedy akční plán pro konfliktní e, suroviny byl schválen e, v březnu. Problémem opět je, jak aktualizovat e, mapování jednotlivých těžebních míst, jak kontrolovat to, které z těchto těžebních míst jsou pod kontrolou ozbrojených sil výzvy, abych tedy pokročila. Dál mezinárodní společenství diskutovalo o tom, jak postupovat. E, problém spočívá v tom, že se nediskutuje o tom, co se dá dělat v oblasti e, velkých jezer. Jsou tu dva velice problematické aspekty. Za prvé nedostatek koordinace e, průmysl, vědci, mezinárodní společnosti pracují Eh, nicméně není nic koordinováno. Nabízí se otázka, zda tyto postupy jednotlivých stran jsou vlastně kompatibilní. Eh, OSN je velice eh, vpředu, EU by se mělo řídit dobrým příkladem a mělo by o to více usilovat. Za druhé problém eh, s politickým realismem v dané oblasti, protože eh, se jedná o celou oblast, kterou je třeba řešit, je třeba najít také regionální přístup eh, postup k celému problému. Jedná se o mezinárodní obchod nicméně a proto. Jak dlouho ještě budete potřebovat? Ještě dvě minuty. Je tu tedy nedostatek politické eh, vůle ze strany zprávy eh, eh, regionu Velkých jezer. Děkuji. Myslím, že teď můžeme zahájit naši diskuzi a pan Tenok požádal o slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, všichni víme, že situace v Kongu je velmi znepokojující. Já jsem se účastnil diskuse ve Štrasburku na posledním plenárním zasedání která se týkala vraždy tohoto bojovníka za lidská práva. A já mám jednu otázku na paní Biskaldy, myslím, že o tom také pohovořila ve své prezentaci. Je to něco, čím já argumentuji že eh, nějakou dobu. Týká se těch krojích diamantů a úspěšně zavedeného procesu v Kimbali, Kingali. Tedy to, jak zakázat obchod s eh, klíčovými surovinami, jako je jsou eh, různé zácné kovy, měď a tak dále eh, z Afriky, kde se nacházejí naleziště, naleziště těchto surovin a kde se páchají velká zvěrstva, a to jak ze strany pravidelné armády, tak eh, od různých polovojenských skupin. A dochází také korupci a vlastně vznikla kleptokracie, což Eh, je pojem, který se používal, když tam ještě vládl Mobutu. Takže se vás chci zeptat, jestli máte nějaký plán, jak rozšířit ten stávající proces Kimbali, nebo jestli chcete zavést nějaký nový proces, který by snad možla, mohla vést Evropská komise na certifikaci původu těchto surovin, které pocházejí z dolů a eh, v těchto zemích, kde Eh, eh, není žádná záruka, že by zisk z prodeje těchto surovin nepovede k korupci a k porušování lidských práv. Děkuji vám, pane Tanoku. Byl jsem informován, že Evropský parlament již přijal usnesení týkající se nezákonného vykořišťování a nezákonného obchodu se surovinami v Kongu. Žádali jsme členské státy, aby vyšetřovali, nebo vyšetřili ty společnosti, které jsou ve zprávě OSN. Další řečník je pan Jarens. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já jsem byl, získal silný dojem z těch eh, vystoupení, která jsme právě slyšeli, zejména eh, ohledně reakce, kterou bychom měli eh, přijmout eh, na vraždu, důsledku vraždy vždycky se, těch aktivistů vždycky se požaduje eh, ustavení Mezinárodní vyšetřovací komise, vždycky je to stejný požadavek v takovýchto případech a tento požadavek Eh, v podstatě přes tu četnost, eh, se kterou je vyslovován, eh, je velmi neúčinný. Bychom se měli uvědomit, že existuje dohoda z Kotonu, která předpokládá preventivní mechanismus, který byl přijat všemi státy AKP a který zavládá automatické ustanovení takové mezinárodní vyšetřovací komise Jde tedy o akceptaci toho principu samotného v případě takovýchto incidentů. Je to tedy preventivní mechanismus, který již existuje, který vyplývá článku 8 této dohody. Tak a druhá otázka v této stejné úmluvě. Eh, eh, se klade velký tlak na africké státy, aby přijali zásadu respektování občanské společnosti a soukromého vlastnictví. To tady bylo také několikrát řečeno, jaká je důležitost eh, přítomnosti eh, občanské společnosti, aby tato občanská společnost mohla působit bez zábran. To je něco, co zase bylo v principu akceptováno těmito státy. Eh, už v roce 2000, kdy se o to poprvé diskutovalo na fóru se státy AKP a byla to Africká unie, která velmi dlouho se bránila proti přijetí tohoto požadavku, ale potom nakonec se ustoupila, musela s tím souhlasit. Podpora soukromého sektoru. Není to jenom využívání přírodního bohatství, ale jde tady také o respektování některých zásadních etických, základních etických zásad. A já myslím, že Evropský parlament a náš výbor zejména by se měl vyjádřit eh, k implementaci tohoto ustanovení. Podpora soukromého sektoru v oblasti oblasti, které tady byly e, naznačeny, eh, to je ještě velmi nedostatečné. Evropská komise sice přijala určitá opatření, ale nelze říct, že by byla nějak podrobná nebo konkrétní. Tolik tedy moje tři úvahy, které vám předkládám jako výsledek eh, toho, těch tří prezentací, které jsme tady právě slyšeli. Děkuji vám, pane Jarence. Myslím, že vaše návrhy jsou velmi validní. I to upozorňování na článek 8 dohody z Kotonu a možná, že by i to zhromáždění mezi Evropskou unii a, a státy AKP, které se koná každoročně, by mohlo se zabývat právě touto otázkou automatického ustanovení nezávislé vyšetřovací komise. V případě těchto incidentů to je požadavek, který se opakuje neustále, tedy připomínáme v každém konkrétním případu, takže možná, že se tím oslabuje jeho účinnost nebo platnost, přestože to je samozřejmě správná věc. Teď paní Gomez. Děkuji. Myslím, že situace v Demokratické republice Kongo nás všechny naplňuje velkou frustrací. Já tam tu situaci sleduji už dlouhou dobu. V roce 2006 jsme vyslali misi, eh, na, která měla pomoc s organizací voleb. Já jsem byla členkou tohoto týmu, který sledoval volby. Eh, členka, byla jsem členkou mise, která potom hodnotila výsledky voleb. A můj závěr je ten, že všechno, co jsme udělali v Kongu, bylo polovičaté. Někteří naši poslanci nedbají příliš na zájmy obyvatel Konga, některým je to úplně jedno. Přestože máme obrovský objem prostředků pro Kongo, tak se eh, ty peníze nikdy nedostanou k těm kteří bojují za lidská práva, ti z toho nic nemají. A nevládní organizace podle pana Mokeleho nejsou podporovány. Pan Gočok mluvil o dobrých výsledcích některých misí, tak my víme, že až tak dobré nejsou lidské a finanční zdroje rozhodně nestačí eh, pokryt potřeby. Takže ten dopad je mizivý. Přesně to je pozitivní, ale není to, nestačí to. Reforma bezpečnostního sektoru je naprosto nezbytná, ale jde o mnohem více. Jde o kapacitu institucí, která rozhodně neexistuje. což si bude vyžadovat mnohem vážnější úsilí, pokud chceme něco změnit. Já si nemyslím, že se nám to daří. A vidíme tady obrovské rozpory. Lidé, kteří by měli mít ochranu, ji nemají a dochází k eh, vraždě pana Čebej a dalších. ale také to případ Boskona Tagandy. Bylo to dokonce Demokratická republika Kongo, která tento případ eh, předala Mezinárodnímu trestnímu tribunálu, ale teď ho nechce vydat eh, ke stíhání. Eh, v podstatě ho jmenovala na velmi vysoké, na velký vysoký post v armádě. A o tom nikdo nemluví. Já jsem o tom sama nevěděla, než jsem jela do Kampaly, kde jsem seznámila se zprávou Mezinárodního trestního tribunálu. Hmm. Postavení žen v oblasti Velkých jezer, to všichni víme, je katastrofa. Proběhla celá řada slyšení jako toto. Měli jsme celou řadu skvělých usnesení jako to, které jsme právě přijali v případě Florise Čebeji. Dialog se státy AKP, upřímně řečeno, za mnoho nestojí. Vy tady mluvíte o článku 8, ale můžeme mluvit také o článku 96. Není vůbec využíván. A rozhodně ne v případě Konga. A já si myslím, že je naprosto klíčová věc kromě dlouhodobějšího reformního procesu, je otázka právě surovin a nerostů, které, se kterými se nelegálně obchoduje. I Papuji, Nové Gineji, kde jsme byli v roce 2009, jsme na to upozorňovali a říkali jsme, že je potřeba přijmout nějakou iniciativu, která by eh, jmenovala ty společnosti, které se přímo podílejí na vykořišťování a které tím podporují všechny ty milice a ozbrojené skupiny, které neustále pokračují ehm, v páchání násilí a jsou financovány z obchodu se surovinami. Reakce komise byla otřesná, na to nikdy nezapomenu. Ze strany příslušného komisaře pro rozvoj pomoc v té době. A to je jediný způsob, jak se k tomu postavit. paní Beskaldy měla naprosto pravdu, že bychom eh, se měli držet toho, co dělají američané v tomto směru. A já bych navrhovala, jako, že jako výsledek tohoto slyšení rozhodně bychom měli přijímat více usnesení. Nikoho to nezajímá. Měli bychom poslat misi do Konka s dvěma cíly. Jednak by to měla být otázka sexuálního násilí v oblasti Velkých jezer, kde ženy jsou zejména cílem a terčem. A potom je to ten zákaz obchodu se surovinami. Nic nového nemusíme vymýšlet, ale měli bychom přímo pojmenovat a tím vyvinout tlak na ty, kteří provozují tento nezákonný obchod. A dovolte mi, já bych se ještě zeptala paní Biskaldy, na roli Číny v této oblasti, protože myslím, že jeden z nejhorších kontrastů je to, že Čína zneužívá svého postavení a přitom by výnos z obchodu se stranou byl mohl pomoci místním obyvatelům a, a je tomu naopak. Kongo, konžské úřady nejsou vůbec schopny sami říci, jak chtějí využít ty prostředky a všichni k tomu mlčí, mlčí k tomu Světová banka a my. A nikdo nehovoří o tom, že se tím neustále eh, znovu opakuje. Koalič, koloniální myšlení a koloniální vykořišťování. Děkuji vám. Děkuji za vaše vystoupení. Měli bychom mít na paměti je eh, váš návrh, tedy eh, mise týkající těch dvou otázek, tedy sexuálního násilí na ženách a vykořišťování. Myslím, že to bychom neustále měli zohledňovat ve všech našich aktivitách. Je to velmi nepokojící. Byli jsme také svědky toho, že v rodiny těch aktivistů nemají podporu a jsou ve velmi vážné postavení. A dalším řečníkem je pan Domskis a potom bych chtěl poprosit eh, zástupce Evropské komise, pan Domsky. Ano, vážení kolegové, já mám jenom několik poznámek, já jsem se poslechl této velmi znepokojící zprávy a komentáře a chtěl bych také něco říct. Já jsem sledoval akademickou diskusi týkající se toho systematického znásilňování žen v Kongu. A co je na tom nejhorší, je to, že někteří lidé v akademických kruzích to definují jako kulturní jev. Je, je to jakýsi kulturní relativismus, který je podle mě šokující a nepřijatelný. To nám také připomíná, k čemu dochází v Kongu. Ano, já si uvědomuji, že tady trpí lidská důstojnost. Potom se různě rozlišuje mezi různými dopady tohoto jevu. Nicméně jde eh, o to, že nikde nebo ničím nejsou více ohrožována, není více ohrožována důstojnost žen, než tím, eh, k čemu dochází eh, v Kongu. Je to misogynie. A myslím, že se to žádá i nové pojmy. Myslím, že bychom měli nalézt správné pojmenování těchto eh, věcí. Kolikrát nám na to nestačí slova. Myslím, že to naprosto nefunkční. Když hovoříme o sexuálním násilí, tak já si pod tím nic nepředstavím. Myslím, že se tím vůbec nepopisuje to, k čemu tady dochází. A proto si myslím, že bychom měli nazvat věci pravými jmény, když hovoříme o těchto strašných formách od upírání důstojnosti koňským ženám. Je to něco, co se blíží genocidě. Je to systematické ničení života a důstojnosti žen. A myslím, že bychom s tím měli něco dělat. je to možná poprvé eh, v lidských dějinách, kdy ženy jsou morálně a fyzicky likvidovány. A měli bychom se myslet nad tím, co s tím. Děkuji, pane Donskis. Teď bych chtěl vyzvat zástupce Evropské komise. Máme tady paní Elizabeth Tyson, která je eh, sem k pro rozvoj pomoc. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom stručně chtěla zareagovat na vystoupení, která jsme tady slyšeli. Je evidentní, že lidská práva jsou součástí základních hodnot Evropské unie, eh, které se Evropská unie snaží šířit a podporovat i ve zbytku světa. Eh, Demokratická republika Kongo se nachází ve velmi vážné situaci je to situace, kterou odsoudili mnozí z těch, kteří hovořili přede mnou. Víme, že tady dochází k eh, upírání důstojnosti, dětští vojáci, sexuální násilí, ohrožování životu eh, opozičních aktivistů, nevládních organizací, všech těch, kteří eh, se snaží zlepšit situaci, což je samozřejmě potřeba odsoudit, je potřeba informovat světovou veřejnost a upozorňovat na důležitost změny politiky a zacházení se ženami v Kongu. Je potřeba také eh, nalézt eh, správné partnery v občanské společnosti, zejména je potřeba hledat ty, kteří by mohli změnit eh, něco v těch základních oblastech. Nikdo nevořil o parlamentu, je potřeba také podpořit končský parlament. Dále potřeba mobilizovat veškerou naši podporu pro oběti, ať se nachází kdekoliv s tím, že lidská práva jsou univerzální a měla by být eh, umožněna všem. Evropská unie a členské státy velmi citlivě se pozorně sledují vývoj situace, takže se koordinovat své činnosti, co se týče doporučení eh, Mezinárodní federace pro lidská práva. Na to bych chtěla říci, že Eh, lidská práva jsou předmětem eh, strukturovaného dialogu vyplývajícího článku 8 aby bychom chtěli prohloubit a posílit tento dialog s Kongem, přestože ty otázky jejichž pravidelně jsou předmětem eh, dialogu s konskými úřady, ale máte pravdu, že je potřeba to dále prohloubit na základě článku 8. Co se týče občanské společnosti, tady bych chtěla říct, že Evropská komise pracuje jak s občanskou společností, tak s nevládními organizacemi podporuje je eh, z našeho rozpočtu. Vybrali jsme asi 60 partnerů v různých regionech eh, Konga. Eh, a to, jsou to také mezi nimi organizace, které podporují oběti zločinů, týká se to posílení médií, místních komunit a podporují se konkrétní opatření, které by měly zlepšit postavení obyvatel. Nicméně je také potřeba si uvědomit kontext problému, se kterými se potýkáme, abychom identifikovali priority a strukturální opatření. Eh, v oblasti lidských práv, jak víme, je teď velmi vážná. Vyplývá to z nedávné historie této země. Násilí, ke kterému tady dochází přes pokrok, eh, je velmi vážné. Obnova koňského státu po regionálních konfliktech a po politických změnách je, čelí mnoha překážkám a ty eh, nelze překonat pouze krátkodobým úsilím. Je potřeba politickou vůli, ale také nastolení právního státu a tady zbývá eh, svoje velké nedostatky, také o prosazení zprávy eh, nebo státního zprávy ve všech oblastech. Víme, že ti, kteří páchají zločiny, jsou také eh, nejsou trestáni. Nedostatky jsou tedy nejenom v oblasti spravedlnosti, ale také v tom, že není všem občanům umožněn přístup ke spravedlnosti. V podstatě je to celý trestní řád eh, zahrnující policii, soudy, eh, vojsko a vězeňství, které nevyhovují základním požadavkům. Víme, že panují také obrovské problémy v rámci bezpečnostních jednotek. Tady je potřeba eh, zavést eh, pravidla. Mezinárodní společenství a Evropská unie eh, sledují tuto situaci. Potřeba abychom konstruktivně jednali s Kongem. Nemůžeme pořád odsuzovat tyto jevy, ale musíme konstruktivně pracovat na nastolení právního státu. Toto úsilí by měl být eh, cílené. Měli bychom také podpořit ukončení eh, konfliktu, toho nedávného konfliktu bez míru, jsou veškerá práva pomíjivá a veškeré úsilí mezinárodní společenství nebude eh, znamenat jiného než zmírnění hrozeb. Potřeba se také zapojit do obnovy země, Eh, součinnost eh, s koňskými úřady je nezbytná. Dále jde o fyzickou obnovu, nejenom tedy o právní stát a reformu soudů a policie od roku 2004. Podpora Evropské komise eh, představovala několik set milionů eur. Týkalo se také spolupráce s policejními a soudními orgány, které vyžadují reformu. Jde tady o modernizaci právního řádu, o budování soudů, kapacit orgánů školení eh, policejních a soudních zaměstnanců. K tomu už fungují dvě mise, Epolek a Eposek, které se právě snaží o změny v bezpečnostním sektoru musel mít také politickou podporu. Paní předsedkyně přerušuje. Zase eh, vám chci říct, že tlumočníci nejsou schopni eh, vaše rychlé tempo tlumočit, když to čtete. Takže prosím, eh, je vždycky lepší, když nečtete své projevy. Já se omlouvám, říká řečnice. tyto dvě mise v rámci Evropské bezpečnostní a obrané politiky eh, se snaží eh, zúročit tuto podporu a zlepšit bezpečnostní situaci. Předtím se hovořila o podpoře komise eh, v oblasti právního státu. Nicméně toto všechno jsou pouhé předpoklady také pro projev politické vůle a měli bychom také požádat Evropskou, pardon, mezinárodní společenství, aby se zapojilo do veškerého toho úsilí. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Mrs. Mnohokrát děkujeme paní Tyson. Právě jsem se dozvěděla, že když ministrině zahraničí eh, Clinton jela do Konga, eh, řekla, že 17 milionů bude investováno do boje proti násilí na ženách. Řekla, že to je to nejhorší zlo, nejhorší forma zla. Americká vláda bude školit lékaře, a bude eh, poskytovat obětem videokamery, aby bylo pak možné postihnout vyníky. A mě by zajímalo, jestli Evropská unie eh, šla do takových detailů, aby řešila tento problém. Já si myslím, že to je něco, co by mělo řešit eh, parlamentní schromáždění AKT EU. Komisař pro vývoj eh, Michel a to samozřejmě také bude řešit. Je třeba, aby zohlednil tyto věci když hovoříme o lidských právech. Budeme spolupracovat v tomto také s výborem pro rozvoj. Nyní bych se chtěla zeptat, jestli eh, tři řečníci by nějakým způsobem chtěli odpovědět na otázky, nebo jestli mají nějaké připomínky, takže každý má pár minut. Pan Motula, prosím. Děkuji, Děkuji všem členům tohoto výboru, kteří vystoupili v diskusi. My naprosto souhlasíme s tímto odsouzením a s tím, že by měla být založena vyšetřovací komise. Nicméně konkrétně v terénu hlavní zásady na obranu aktivistů bojujících za lidská práva nejsou uplatňovány uspokojivým způsobem. Nedochází k dodržování práva na soudní proces. Ti, ne, kteří jsou nejvíce vystaveni násilí, nejsou chráněni, nejsou podporovány nezávislé nevládní organizace, které jsou v nejohroženější nejvíce vystaveny represím. A s ohledem na politický dialog nám komise říká, že ten dialog probíhá tak dále. Nicméně my ho nevidíme, my nevidíme jeho výsledky v terénu. Kdo nám dnes může říct, kdy proběhlo poslední setkání tohoto dialogu v, na základě článku 8? Co bylo na pořadu jednání? Co říkali koňské úřady? Víme, že protiváhou koňským úřadům jsou nevládní organizace. My vůbec nejsme informováni o tom, co probíhá, nejsme konzultováni. Hovoří se o občanské společnosti, která ale se nevěnuje boje za lidská práva. Je to občanská společnost, která Eh, jenom se staví na stranu koňských úřadů. Já v tento systému eh, žije a vůbec nejsme konsultováni o těchto otázkách. Ano, my se poslanců, dobře, ale ta by se neměla zabývat pouze sexuálním násilím na ženách, což je ale otázka, která eh, nás se velmi dotýká, ale také by se neměla týkat pouze zákonného obchodu se surovinami, ale ta mise by se měla zabývat uplatňováním evropské politiky na místě a ochranou aktivistů. Abych ještě zareagoval na to, co říkal pan Donkis. Je pravda, že ženy jsou prvními obětmi beztrestnosti a násilí. To my říkáme neustále, neustále. Ale k tomu kulturnímu relativismu, o kterém tady byla řeč, naši členové iniciovali preventivní kampaně, osvětovou kampaň v této věci. To je všechno, paní všetky, co jsem chtěl říci jako reakci na to, co říkali členové tohoto výběru. Já se domnívám, že Toto jsou velmi hodnotné věci, je třeba, abychom je věděli. A já vám mohu slíbit, že při následných krocích po tomto slyšení budu kontaktovat velvyslance a možná pošlu dopis evropské delegaci v Kongu, tak aby zajistili, že se zlepší kontakt s občanskou společností a s ochránci lidských práv, protože je nutné, aby zde tento kontakt existoval. Možná bych mohla požádat komisi, aby dohlédla na to, že tyto velice rozumné návrhy a požadavky pana Mukuly budou skutečně implementovány. Žádá jenom o efektivnější prosazování pokynů EU pro lidská práva v Kongu a zároveň žádá proto, aby diplomatické delegace členských států EU v Kinšace eh, zorganizovali schůzy obránců lidských práv a úřadů, tak aby bylo možné identifikovat mechanismy varování pro ochranu obhájců lidských práv. Je zde nějaká možnost něco takového implementovat? Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mi předala slovo. My tyto pokyny postupně aplikujeme. Jedná se o ochranu ehm, ochránců lidských práv. Měli jsme místní strategii, která se soustředila na přímý kontakt mezi velvyslanectvími a ochránci lidských práv v naléhavých záležitostech. Dále zde máme postup v případě krizových situací, máme pravidelné setkávání také s obránci lidských práv. Je třeba, aby situace byla zlepšena, tyto pokyny existují od března. Snažíme se postupovat koordinovaně také s zástupci OSN. Už nějakou dobu spolupracujeme v této oblasti s OSN, abychom chránili lidská práva. Pokud jde o článek 8, existují pokyny k tomu, jak by se mělo nakládat s článkem 8, je třeba být flexibilní. Já souhlasím se zástupci organizací Samozřejmě je nejdříve třeba konzultovat organizace ochránců lidských práv, než probíhá politický dialog. Politický dialog musí být a posílen, pokud je o článek 8, ale nesmí se také zapomínat na to, že je třeba spolupracovat také s úřady. Je nutné vypracovat strukturovanou agendu, kterou také úřady přijmou. Mnohokrát děkuji. Já bych měla doplňující otázku. Je zajímavé, vědět, že tato místní strategie, strategie byla v březnu přijata. Mohli bychom ji vidět? Eh, byli, měli nevládní organizace možnosti vidět? Oui, euh, Madame la Présidente, comme vous le savez, donc... Ano, paní předsedkyně, jak asi víte, během španělského předsednictví byl pokus, aby se lépe implementovaly pokyny pro ochranu obhájců lidských práv v delegacích Evropské unie. To probíhalo pod dohledem Evropské unie a velvyslanectví členských států. Nyní máme místní strategii pro implementaci těchto pokynů. Členské státy se rozhodli, že nebudou tuto strategii publikovat jako takovou, a to z jasného důvodu. V některých konfliktních zemích, problematických zemích, pokud zveřejníte obsah strategie, potom bude možná těžké potom to možná zhorší situaci obhajců lidských práv v dané zemi. Takže my jsme nepublikovali tuto strategii kvůli tomu, že chceme chránit obhájce lidských práv, ale tyto pokyny v každém případě existují a mají je respektovat eh, úřady ve všech státech. My samozřejmě a chceme chránit obhájce lidských práv a nechceme, aby byly publikovány informace, které by mohly nějak ohrozit jejich zájmy nebo zájmy místní strategie. Ale myslím si, že nastane čas, kdy budeme ehm, muset mít možnost podívat se na některé části této strategie. A dále zde máme nařízení EU o veřejném přístupu k dokumentům, takže to je možná něco, co bychom také měli otestovat, jak tedy případně zveřejnit tyto místní strategie. V nařízení existují jasné výjimky a pro určité dokumenty, které nebudou zveřejňovány. Byla zde otázka také na vás. Děkuji. Jenom jsem chtěla stručně přednes několik poznámek k té přesné otázce Kigali, na proces Kigali a na Čínu. A já se vrátím k tomuto tématu osobně eh, s paní poslankyní, abychom k tomu mohla poskytnout lepší informace. Chtěla bych teď říct, že obecně jakékoliv řešení ilegálního využívání přírodních zdrojů by mělo být eh, kontrolováno z politického pohledu. To znamená, že všechna řešení by se měla zakládat na tom, že nejdříve třeba zhodnotit jejich kritéria a měly by být chápané z politické perspektivy, zda je politicky proveditelné v kontextu eh, Demokratické republiky Kongo vůbec něco takového provést. To platí především o přírodních zdrojích, ale platí to i o eh, reformě oblasti bezpečnosti, kde jsme tyto zkušenosti už získali. Nelegální ekonomika, šedá ekonomika eh, se týká také prosazování mezinárodních pravidel. Eh, Demokratická republika Kongo se k tomu mm, příliš eh, nehlásí, protože ilegální podnikání zkvétá více než formální a nelegální eh, hospodářství a přináší prospěch všem zúčastněným stranám. Zejména v souvislosti s tím, co zde přednesli někteří poslanci ohledně politického eh, dialogu. Zajímavé by bylo zaměřit se na to, jak eh, nelegální využívání přírodních zdrojů by se dalo začlenit do politického dialogu a článku 8. E, v této souvislosti je třeba hledat tedy řešení, politiku nebo projekt. A všechna takováto řešení by nejdříve měla být projednána s ohledem na to, zda vůbec v Demokratické republice Kongo něco takového lze provést. Děkuji vám, paní Biskali, to jsou vynikající návrhy. Pan Kočalk. Děkuji, paní předsedkyně. Bude to velice rychlé. Hovořil jsem o spoustě číselných údajů chápu, že se to těžko vnímá, když jich je tolik a mluvím navíc rychle, za to se omlouvám. Je, eh, veškeré tyto prvky máte v dokumentaci, kterou jsem vám poskytla, nebo v nedávných zprávách. A eh, týká se to oblasti kivu, žen a dětí a násilí na nich, eh, tam také máte konkrétní údaje plus doporučení. A už jen druhou poznámku. Souhlasím s tím, co řekla paní Gomez ohledně mise ESEC. EUSEC a zejména ohledně toho, jakým způsobem jsou financovány tyto aktivity, protože je pravda, že jsou financovány nevhodně nebo málo. Uh, je tedy třeba sledovat to, co vlastně bylo vykonáno nehledě na nedostatek zdrojů. Ale protože se teď diskutuje o mandátu, myslím, že je zapotřebí se na, znovu podívat na závazky členských států a zajistit, že lidé, kteří tuto práci vykonávají, na to budou mít finanční prostředky. Děkuji. Děkuji vám, pane Gottschalku. A nyní bych ráda předala slovo na poslední závěrečné slovo, tedy místo předsedkyně z výboru DEVE, paní Kretun, moji spolupředsedkyni. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste pomohla zorganizovat toto setkání. Co jsme tady slyšeli o situaci v Demokratické republice Kongo je rozhodně velmi závažné, ať už je to zabíjení politických oponentů, jejich mučení, jejich eh, zadržování, eh, jejich ponižování. My jsme na posledním plenárním zasedání ve Štrasburku měli rozpravu o případech porušování lidských práv. Samozřejmě je to potom, eh, jsou to represe vůči občanské společnosti. A mě samozřejmě nejvíce zajímá postavení žen ty jsou decimovány, eh, znásilňovány, té oblasti, kam jela ministrině zahraničí Clinton, kde se to rozhodně nezlepšuje. A tím se udržuje při životě cyklus násilí. Proto bychom se tím měli zabývat. Máme celou řadu mezinárodních nástrojů. Paní Gomez to také říkala. Na slyšení s příslušným komisařem jsme o tom již hovořili, měli bychom se k tomu vrátit, k této myšlence společných slyšení a měli bychom požádat také vysokou představitelku nebo jiné komisaře pro pomoc a humanitární eh, pomoc, aby popsali strategii, která by měla zabránit zhoršování situace. Dále jde o prohloubení spolupráce s OSN. Víme, že kolikrát jsou to vojáci, kteří násilňují koňské ženy. je potřeba, aby eh, OSN zakročil proti tomu, aby jeho vojáci, vojáci OSN, se také účastnili takového násilí na ženách. Dále bychom si mohli zamyslet nad tím, že bychom na naše společné slyšení pozvali zástupce Mezinárodního soudního tribunálu, abychom s nimi hovořili o tom, co je možné dělat. Rozhodně bychom měli být mnohem aktivnější. Podpořit občanskou společnost, bojovat proti beztrestnosti a měli bychom, myslím, zvážit i sankce. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste mě pozvali jako zástupkyni výboru pro rozvojovou pomoc a doufám, že po prázdninách se k této otázce vrátíme. Já vám děkuji, paní Kretu. Děkuji také všem řečníkům. My vám přejeme hodně odvahy a úspěchu panu Bukulovi v jeho práci. Myslím, že jste prezentoval velmi přesvědčivě vaše požadavky a rozhodně nebylo zapomenuty. Myslím, že bychom se měli promluvit i s panem Luisem Michelem, což je spolupředseda parlamentního shromáždění pro státy AKP. Chtěli bychom předat eh, některé poznatky z tohoto slyšení, tak aby na zasedání toho příštího parlamentního shromáždění, které bude v prosinci v Kinshase, se to dostalo na pořád dne. A teď jako na zavolanou přechází pan Brok, ani o sekundu později, ani, ani o sekundu dříve. Já bych ho chtěl pozvat mezi nás. Elmar, you are free to choose your seat as always. Elmare, můžeš si vybrat, kam si chceš sednout. <laughs> Um, tak a teď je pro mě velkou ctí, že jsem tady mohla přivítat eh, našeho kolegu, pana Broka. Elmar Brok nám eh, přišel vysvětlit eh, ten kompromis, který byl minulý týden vyjednán v Madridu v rámci takzvaného kvadrilogu, který se týká Evropské služby pro vnější akce. Pan Brok byl jeden z těch klíčových postav v jednáních. A já jsem velmi ráda, že ho tady můžeme jménem našeho podvýboru pro lidská práva přivítat a že jsme také velmi rádi, že to jednání dospělo k tomuto výsledku. Uvědomujeme si, že kompromis obsahuje jasné závazky v oblasti eh, dodržování lidských práv. Obecně to jsme samozřejmě také velmi rádi, že Evropský parlament dosáhl několika svých požadavků v oblasti zodpovědnosti a transparentnosti. Také dobře z našeho pohledu, že se podaří získat přístup k některým dokumentům, což je důležité pro naši práci. A nyní mi dovolte, abych předal slovo panu Brokovovi, aby nám vysvětlil tento kompromis a aby se vyjádřil zejména k hledisku lidských práv. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost tady říci několik poznámek. My už jsme o tom samozřejmě diskutovali v minulosti a myslím, že ten kompromis, který vznikl, odpovídá v těch zásadních otázkách našim představám, ne možná eh, úplně přesně. Je to samozřejmě kompromis mezi čtyřmi účastníky, čtyřmi institucemi a nic jiného než kompromis to není. Je potřeba ale konstatovat, že ty čtyři body, které jsou pro vás zajímavé, eh, jsme udělali pokrok, myslím, že díky tomu je výrazně posílená akceschopnost Evropské unie. Pokud to bude dobře vedeno, tato služba, pokud bude, dostane dobré zaměstnance, a pokud bude dobře zapojená do struktur, to jsou samozřejmě předpoklady, a ten základní rámec se nám podařilo vytvořit a pokud se ho podaří naplnit životem, tak by to mohlo být úspěšné. Za druhé je to metoda společenství, což znamená, že ve všech těch nástrojích, kterých se to týká, bude potřeba to dělat prostřednictvím spolupráce. Je to prostřednictvím eh, společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. A znamená to, že rozpočtové návrhy nám budou muset být předkládány. Eh, týká se to části 3 bude s tím nakládáno stejně jako s rozpočtem komise, kde je uplatňována tato metoda. To je tak, co týká programování, politiky sousedství a u dalších politik. Týká se to nástrojů stability, nástrojů pro lidská práva. A tady ty kompetence eh, společenství je potvrzena A pravomoc eh, proto bude mít eh, vysoká představitelka jako místo předsedkyně komise. Víme, že tady právě je to rozhraní mezi, mezi vládním přístupem a komunitárním přístupem. To je věc, o které se vyjednávalo do posledního okamžiku, tak aby bylo naprosto <clears throat> jasné, že nemůže být prioritně uplatňován mezivládní eh, přístup v těchto otázkách. A já teď se tedy vytvořil tento závazek. Dále jde o absolutorium <clears throat> aby eh, u oblasti zahraniční politiky měl parlament větší vliv nejenom na rozpočet, ale i na všechno, co vychází z rady a to, co je prosazováno v praxi Evropskou službou pro vnější akci, bylo předmětem rozpočtové kontroly, jako kdyby to byl rozpočet komise. A aby i k tomu eh, musel udělovat parlament absolutorium. Když se podíváme na tu zahraniční politiku, která až dosud byla prováděna radou, byl to předmětem jakési gentlemanské dohody mezi radou a komisí a parlament tady měl v podstatě velmi omezené pravomoce. Bude se to například týkat misí eh, v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky to teď bude strukturálně jasnější, bude to muset eh, obsahovat více podrobností o jednotlivých rozpočtových položkách, například eh, jako je to umise v Afganistánu. A to není nezajímavé. Myslím, že tam bude moci být jasnější, co se týká přesnických práv, co se dotýká vojenských záležitostí, těch správních záležitostí a potom to bude možné lépe kontrolovat. To je rozhodně důležité jak pro politickou, tak pro kontrolní eh, pravomoc v oblasti rozpočtu. další věc je právě aspekt lidských práv v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky. To je součástí toho prohlášení, které podepsala vysoká představitelka, kde je řečeno, že nejenom u rozpočtových otázek, ale i u dalších otázek souvisejících s touto politikou a s misemi, se strategickými otázkami, budou parlamentní výběry mít právo konzultaci ještě předtím, než je přijato rozhodnutí. Tož znamená, že budete mnohem výrazněji se zapojovat a mít možnosti ještě předtím v těch diskuzích a budete moci přeskoumávat nebo více uplatňovat eh, ten aspekt lidských práv. A poslední věc, eh, na kterou jsem chtěl upozornit, paní předsedkyně, je to, že vysoká představitelka jednoznačně prohlásila, že bude více reflektovat lidská práva, bude mít zvláštní oddělení pro lidská práva ve, eh, ve svém úřadu to byla věc, která byla trochu kontroverzní. Nicméně teď bude mít ve své práci více možností, jak prosazovat tento aspekt, aby se to odráželo i při jmenování například nových velvyslanců, ale aby se to projevovalo také tak, že při Eh, jmenování zástupců do těch zastoupení, vedoucích zastoupení eh, Evropské unie. Eh, to bude moci pana více kontrolovat, bude si moci je zvat na svá zasedání, aby, se, aby mohl klást otázky týkající se lidských práv. A tím pádem bude mít zase větší kontrolní moc. Myslím, že to je důležité pro implementaci politiky. jsme o tom už hovořili na začátku celého postupu v únoru, kdy jsme říkali, eh, že parlament by neměl jenom přijímat různé zprávy a usnesení týkající se lidských práv, ale měl by se postarat také o to, aby se dostali různá ustanovení do mezistátních smluv, ale aby parlament měl možnost také kontrolovat operativní provádění těchto ustanovení a zásad, aby šlo byla možnost kontroly exekutivy v této oblasti. To je nesmírně důležité. A já si myslím, že práva, která tímto parlament dostává a ty struktury, které jsou schváleny, posilují e, možnosti, jak toto rozumným způsobem provádět. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkujeme, pane Broku. Myslím, že máme důvod vám pogratulovat také osobně za vaši angažovanost a za výsledek, kterého jste dosáhl při těžkých vyjednáváních. Já mám dvě otázky. A příští týden pravděpodobně parlament přijme rozhodnutí. A jaká bude další fáze, fáze implementace? Bude tým pokračovat v tom, že bude dohlížet nad implementací rozhodnutí? Druhá otázka se týká meziinstitucionální dohody a přístupu parlamentu k informacím. Budete schopni zohlednit potřeby podvýboru, především podvýboru pro lidská práva. Tento podvýbor nebyl příliš zohledněn v existující meziinstitucionální dohodě, pod kterou jste se podepsal v roce 2002. A my vedeme velice konstruktivní dialog eh, s odděleními, že bychom eh, tady byli zahrnuti také. Eh, mě by zajímalo, jak to tady vypadá při vyjednávání o meziinstitucionální dohodě. Takže možná bych vám předala slovo na odpověď a poté se budou ptát další kolegové. Jak bude probíhat celý proces? To v současné době projednává konference předsedů. Proces je doposud naplánován tak, že do pondělního večera veškeré výbory musí odevzdat stanovisko, učinit své závěry. A v úterý odpo- eh, dopoledne se sejde AFET, eh, ten by měl odhlasovat zprávu. Zpráva pak bude k dispozici kolegům eh, v úterý a ve středu to projednaly politické skupiny, aby se tak ve čtvrtek mohlo hlasovat v plénu. Zda se bude v plénu ve čtvrtek hlasovat, na to jsou různé názory. Pro mě je důležité, abychom měli rozhodnutí výboru a abychom ve středu měli rozpravu. Je nutné, aby prohlášení paní Eštnové a prohlášení notových politických skupin proběhlo právě v této rozpravě. Zda se bude hlasovat ve čtvrtek nebo v září, to není tak eh, zcela zásadní, ale bylo by dobré, abychom to měli ze stolu. A budeme v některých oblastech muset eh, zajít ještě do větších detailů, především pokud je o služební řád a finanční nařízení. Měli bychom mít za cíl 8. Měli bychom mít za, za cíl Eh, eh, září nebo říjen. V každém případě bychom tady v září nebo v říjnu měli konečně hlasovat o těchto zprávách. Rada provede eh, konzultaci, ale poté, pokud by se rada nedržela dohody, potom máme určitou brzdu. Článek 1 finančního nařízení nebo služební řád jsou zcela zásadní věci ve služebním eh, řádu. Eh, jde o stejné postavení vysílaných pracovníků z členských států a pracovníků z institucí EU. Je nutné, abychom zde měli určitou možnost ochrany, aby nás rada ehm, nezneužila. Neříkám, že to udělá, ale mohlo by se to stát. Pokud je o implementaci, tím se budeme nadále zabývat. Eh, já si myslím, že to bude zcela zásadní. Je třeba dát pozor na obsahovou implementaci, na to budou dohlížet eh, odpovědné výbory, včetně výboru, podvýboru pro lidská práva. A samozřejmě eh, důležitá odpovědnost bude také ve výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu. Je třeba říci, že je třeba, aby byly v kontaktu ty výbory, které jsou odpovědné za obsah a výbor pro rozpočet. Pokud implementace nebude probíhat správně, potom ostatní výbory budou muset varovat výbor pro rozpočet, budou ho muset varovat, kde existuje problém a potom je třeba, abychom tlačili na radu a na paní Eštnovou, aby dodržovala to, co bylo dohodnuto. Bylo by dobré, abychom takovéto hodnocení provedli třeba po půl roce po té, co začne eh, tato služba, diplomatická služba fungovat, takže možná začátkem příštího roku eh, bude nutné, abychom průběh dále sledovali. K té otázce o informacích. A ta dohoda z roku 2002 bude přeskoumána, to už je slíbeno. Jedná se o dohodu, kde, ve které byla, byl stanoven tento výbor pěti členů. Pro vás by mohlo být zajímavé, že zpravodajové, kteří jsou jmenovaní ve výborech, to platí i pro váš podvýbor, ale formálně je za to zodpovědný a FED za to jmenování. Takže předseda AFETu nebo zástupce parlamentu nebo předseda parlamentu může poslat dopis paní Eštnové, říci, tady máme zpravodaje a tento zpravodaj by měl mít příležitost získat přístup k dokumentům, které souvisí s jeho zprávou. Pokud tento zpravodaj má na starost Afghánistán, poté musí mít přístup také k důvěrným dokumentům rady, které s tím souvisí. My jsme řekli, že e, to bude tedy provedeno e, prostřednictvím dopisu předsedu, předsedy AFETu nebo předsedy parlamentu, e, abychom zabránili tomu, že kde kdo bude posílat takovéto dopisy, to by potom nefungovalo. Je třeba zde mít tedy specifický postup. Samozřejmě je nutné, aby daný poslanec měl bezpečnostní kontrolu, určitého stupně, který bude eh, nutný. A poté a eh, bude mít tedy přístup eh, k důvěrným dokumentům rady. Mnohokrát děkuji. Já jsem si tento nový mechanismus poznamenala. Jenom tady čtu, že tento přístup k dokumentům, o kterém hovoříte, je omezen na SZBP. A mnoho těch dokumentů, které my potřebujeme, nespadají do SZBP. Měli jsme postup týkající se přístupu eh, k dokumentům o hodnocení dialogu o lidských právech. Já doufám, že to bude tedy možné rozšířit. O tomto jsme nevyjednávali. Toto je v dohodě o meziinstitucionálním eh, to je v meziinstitucionální dohodě. Já myslím, že že to tedy se bude řešit prostřednictvím meziinstitucionální dohody a, obec, a prostřednictvím obecných pravidel pro transparentnost. A Jedná se často také o materiály členských států, takže z tohoto důvodu je nutné, aby zde existovala bezpečnostní prověrka poslanců provedená členskými státy. Zde bude platit směrnice týkající se transparentnosti a meziinstitucionální dohoda. Výborně, my tedy budeme sledovat tuto otázku. Má někdo nějaké připomínky? Ano, paní Gomez. Děkuji vám, pane Broku, za obrovské úsilí, které se tomu věnoval. Já to vidím, že v dokumentu je vyloučeno, že by parlament měl dohled nad Evropským rozvojovým fondem, což je velice důležitý fond. Teď jsme zrovna hovořili o Kongu, o tom, že nevládní organizace pro lidská práva nedostávají dostatečné prostředky z EU. A na druhé straně EDF, tedy rozvojový fond, vynakladá tolik prostředků a komise také uvádí, že financuje spoustu nevládních organizací a tak dále. Ano, je to tím, že rozvojový fond není součástí našeho rozpočtu, ale my bychom chtěli využít eh, právě této situace, abychom jej začlenili do eh, rozpočtu. Eh, jak tedy vypadá situace? Snažíme se nějak dostat rozvojový fond pod naši kontrolu nebo ne? Pane Broku? Zde došlo k určitému selhání už v případě Lisabonské smlouvy. smlouva to tady vylučuje. Souvisí to s tím, že tento nástroj, Fond pro rozvoj, je financován jiným způsobem. Členské státy jsou zde zastoupeny eh, podle jiných měřítek, podle jiných kvót, než jak je to obvyklé, pokud jde o příspěvky členských států jinde. Souvisí to s tím, že zde jsou nějaké bývalé koloniální mocnosti, které mají vyšší podíl než ostatní státy. To je jedna ze slabin, které máme v této politice. Problém je, že v této oblasti se nám ještě nepodařilo dosáhnout eh, jasnosti v rozpočtu. A ty otázky přístupu k informacím pokud jde o legislativu, o legislativní postup, postup spolurozhodování. Tyto otázky jsou naprosto zásadní a já si myslím, že je třeba posílit eh, obecné nástroje, abychom měli přístup k informacím, které potřebujeme. Až to bude všechno vyřízeno, pokud jde o vysokou představitelku, Myslím si, že pokud je o vysokou představitelku, bude potřeba vyjasnit, eh, kde bude eh, odpovědná jako vysoká představitelka, kde bude odpovědná jako místo předsedkyně komise. Mně toto rozlišování připadá divné. Já se domnívám, že toto rozlišování možno, možná nebude úplně možné. Já si myslím, že bychom v této metodě měli jít o něco dále, dostat ji do praxe. Děkujeme panu Brokovi. Nyní předávám slovo paní Majdere. Děkuji za všechnu tuto práci, kterou Elmar Brok odvedl. Já bych měla otázku, která se týká částečně také lidských práv. Jedná se o národní složení, geografické zastoupení v této službě. Vím, že některé národní vlády, včetně eh, malých členských států, mají určité obavy, jak to bude vypadat. Ehm, mohly by tuto službu eventuálně vést ty největší země. Jak vypadá současná situace v těchto vyjednáváních? v co můžeme doufat, jak to bude vypadat a můžeme věřit v to, že i nové a malé členské státy budou odpovídajícím způsobem zastoupeny ve službě. To je moje otázka. Děkujeme, pan Brok. Bez mikrofonu. V prvním návrhu paní Ešnové tato otázka vůbec nebyla řešena. Poté po tlaku parlamentu a členských států došlo ke změně. Rada změnila svůj postoj k dokumentu Eštnové. A hovořilo se o geografické a rovno, geografické rovnováze a rovnováze mezi pohlavími. A dosáhli jsme eh, dobrého výsledku dosáhli jsme eh, výsledku, který schválila také rada. Já se domnívám, já znám tu diskusi, která probíhá zde v parlamentu. Snažili jsme se při vyjednávání získat co nejvíce, více než eh, to, co, čeho mohli dosáhnout ministři zahraničí prostřednictvím práva VETA v radě. Je ale třeba být realističtí. Co je nyní tedy v dohodě? Hovoří se o tom, že je třeba dosáhnout rovnováhy, geografické rovnováhy a rovnováhy v oblasti pohlaví a že to je právně závazné. Je to v článku, který je právně závazný. Je to také v úvodních ustanoveních. Stojí tam, že eh, tato geografická rovnováha a platí především pro ty členské státy, které dostatečně ještě zastoupeny nejsou. Toto jejich zastoupení musí být posíleno. Dále zde stojí, že pokud při přeskumu v roce 2013 bude zjištěno, že zde stále ještě rovnováha neexistuje, poté bude, mus, bude nutné zaují, realizovat dodatečná opatření, aby této rovnováhy bylo dosaženo. Já si myslím, že eh, to je skutečně eh, důležitý výsledek. Není eh, ale v textu to, co požadoval pan Sarjuš Volsky. To nebylo nutné, to nebylo možné zahrnout do dohody. Je není možné odkazovat v právním textu na směrnici, která už neplatí. A proti tomu se samozřejmě postavili právníci. A já nejsem připraven nějak soutěžit, nějak vstupovat do té soutěže mezi poslanci a e, zástupci rady. Děkuji vám, děkuji vám také, pane Broku, za to, že jste mezi nás přišel, vysvětlil nám situaci. Doufáme, že v příštím týdnu už budeme schopni uzavřít celý tento postup. Budeme nadále sledovat implementaci a e, náš podvýbor se bude snažit, aby jeho požadavky byly plněny co možná nejlépe. Takže bod sedm kolegové, e, bod různé. Teď jsem v pokušení požádat pana Macmillan Scotta, aby nám tři minutky vysvětlil, Eh, něco o transatlantickém demokratickém fóru, eh, jak jste byl, jak jste byl předsedou Buskem ve Spojených státech. My bychom si vás byli rádi vyslechli už ráno, ale i teď se nám to velice hodí, protože máme pár minut na zbyt. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem radil už sekretariátu, že vzhledem k tomu, že tu nemohu být, eh, že, že se nemohu jít na, jít na konference v Washingtonu, protože zemřel jeden z kolegů ve, ve Spojeném království, ale ta konference sama byla pořádána e, Národním demokratickým ústavem e, v Chathamhouse a, a byla součástí procesu spolupráce mezi Spojenými státy a EU o podpoře demokracie. Pan Buzek byl přítomen a ještě někdo, e, paní Gomez měla jet a pro nás jako podvýbor bylo důležité, abychom tuto schůzku eh, brali v úvahu, abychom ní věděli a účastnili se. A už za nedávné schůzky ve Washingtonu bylo cílem, abychom i v našem podvýboru jednali o eh, eh, dalším, dalším takovémto možnosti na podzim a 13. září by se mohlo hovořit o dalších tématech, o kdy je Mezinárodní den demokracie. Děkuji za toto velice, velice kondenzovanou zprávu. Samozřejmě se e, budeme nadále zabývat dalším vývojem, protože nás zajímá e, e, pokrok v demokracii Vy jste předseda dialogu transatlantického dialogu v mm, Evropském parlamentu, pane Broku. A proto e, právě i tito transatlantičtí legislátoři by ve svém dialogu mohli zohlednit více lidská práva. Bylo by to velice důležité. Bylo by to velice užitečné a od našich protistran v americkém kongresu jsme získali eh, velice pozitivní eh, podněty. Ještě pan Brok. Já. Nevím, jestli jste také byli na tom seznamu pozvaných, ale ve čtvrtek se koná eh, zasedání delegace pro vztahy se Spojenými státy. Víme, že teď se plánuje celá řada návštěv. To ještě není eh, definitivně schváleno. Každý chtěl jet, takže tam byly trochu spory. ale my bychom také chtěli více spolupracovat s našimi zaměstnanci v Washingtonu, abychom navázali potřebné kontakty a dobře se představit, že i v některých případech to se bude týkat kontaktů, které by mohly být zajímavé pro váš podvýbor, aby existoval systematický kontakt s těmi s našimi kolegy v kongresu, když se s nimi člověk setká jedno za dva roky, tak to nic nepřináší, ale je dobré, aby byly navázeny trvalé vazby mezi kolegy, kteří se určité otázky specificky zajímají. My se podíváme, jestli bych, jestli se vám podaří tady něco dosáhnout a byl bych rád, kdybyste v pondělí mohli se vyjádřit svými návrhy za váš výbor. Děkuji vám, byla tedy šťastná náhoda, že jsme mohli s vámi teď to všechno prodiskutovat, takže příští čtvrtek se eh, povede dál rozprava. A teď je mojí povinností, kolegové, abych eh, tuto schůzi uzavřela. Příští schůze, poslední předletní pauzou, se bude konat 15. července dopoledne mezi 9. a 12.30. Děkuji vám za